Guten, guten Morgen. Wir... Dobré dopoledne, vážení kolegové, všechny vás eh, srdečně vítám. Vítám také kolegy z výboru DV, zejména paní McEwen, jež s námi společně povede čtvrtý bod na pořadu jednání, což je zvláštní zpráva s názvem Podpora EU na obnovu pro zemětřesení na Haiti. Jinak eh, ta dnešní zasedání je webstreamováno na internetu. <clears throat> Pokud nemáte připomínky k zápisu z minulého zasedání, tak eh, do konce tohoto zasedání budeme je považovat za přijaté. Eh, náš zpravodaj k dalšímu bodu bohužel je ve výtahu, nějak snad zaseknutý, tak doufáme, že se to brzy rozjede, ať už dolů nebo nahoru a že on za námi brzy dorazí protože je tomu opravdu tak, že on tu zprávu dobře zná, tak ehm, eh, bychom na ně měli počkat, ale bohužel nemůžeme, protože máme takový eh, dlouhý pořad jednání, že nemáme čas. Takže obracím se na, na účetní dvůr a potom se dostane ke slovu paní Linda McAven. Takže nejprve pan Vesberg, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes přednesu na naši zvláštní zprávu eh, pod názvem eh, Podpora EU na obnovu pro zemětřesení na Haiti. Nejprve tedy něco řeknu k tomu zemětřesení, ke kterému došlo v lednu 2010 na Haiti. Eh, bylo v rozsahu 7,8 a zabilo asi 280 tisíc lidí, zranilo asi 300 tisíc lidí a bezdomova zanechalo přes více než 1 milion lidí. E, okamžitě celá e, škála aktérů z mezinárodního společenství zareagovala na toto neštěstí Evropská unie byla jedním z velkých dárců, poskytla 1,23 miliard eh, eur ve finanční pomoci. Snahy pro obnovu Haiti byly jedny z největších od tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 a opravdu pomohly zachránit mnoho životů. Ale přes ty obrovské snahy, přes obrovskou finanční pomoc. Situace na Haiti je stále zoufalá. Na konci roku 2013 asi 210 eh, tisíc lidí eh, žije v eh, táborech, stanů, stanových táborech. Evropský účetní dvůr přeskoumal situaci, přeskoumal, co se můžeme poučit z katastrofy na Haiti. A sice jak proběhla pomoc Evropské unie po, té, po tom eh, zemětřesení a zda tedy byla finanční pomoc dobře prováděna. Eh, Evropská unie poskytla tři typy pomoci. Jednak eh, je to pomoc z generálního ředitelství pro, zem, pro přírodní katastrofy, potom generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci, to je Europaid, a konečně naléhavá pomoc s mm, nástroje eh, politické pomoci. Já už jsem se zaměřil na přeskum některých eh, klíčových eh, dokumentů pro strategii, například to byla detailní hodnocení celé škály evropské pomoci, ať se to tedy týče čištění vody, přípravy na další katastrofy, až po delší, dlouhodobější pomoc a zase přípravu na krizové situace tedy ze strany eh, haitské administrativy. Konečně jsme se také zabývali přímou rozpočtovou pomocí, která byla vyplacena haitské vládě, abychom zajistili makroekonomickou stabilitu. Audit proběhl mezi květnem a listopadem 2013 já bych nyní eh, rád řekl něco k hlavním závěrům naší práce. Evropská eh, pomoc vycházela z dobře identifikovaných potřeb a priorit. Ovšem, nebylo to dostatečně uspůsobené situaci. Komise se například mohla vyhnout eh, tomu, že došlo k určitým přerušením mezi programy pro krátkodobou pomoc a dlouhodobou pomoc. Komise také identifikovala potřebu obnovy, které potom byly základem konkrétních programů. Komise se zaměřila na správné priority, jako je například výstavba eh, obydlí, eh, čištění vody, eh, dodávky potravin a oblast zdravotnictví. Komise také sladila svoji kooperační strategii a rozpočtové tedy tu, tu pomoc v širším smyslu, ale komise měla problémy uspůsobit potom eh, ty původní plány konkrétní situaci. Například komise opravdu měla eh, problém napojit na sebe ty okamžité krátkodobé programy a ty dlouhodobé programy rozvojové pomoci. Tady šlo tedy o programy RRD. Komise zde neměla nějakou konkrétní strategii pro, pro toto napojení eh, na tyto programy. To potom vedlo k tomu, že eh, partneři z humanitární pomoci a potom z rozvojové pomoci eh, nebyli na stejné lodi, řekněme, ne, ne, nebyli na stejné stránce a v některých případech třeba trvalo třeba několik měsíců napojit ty krátkodobé programy pomoci s následným financováním obnovy. Komise například nenastavila jasné strategie, takzvané exit strategie pro ty dlouhodobé programy, pro napojení na dlouhodobé programy. A když se tedy podíváme na výsledky, těch jednotlivých programů můžeme dojít k závěru, že většina evropských programů měla určité prodlevy a dosáhly pouze omezených výsledků. Asi 10 eh, ze 13 dosáhly tedy očekávaných výsledků, ale většinou s prodlevami. Tři programy dosáhly pouze velmi omezeného pokreku a to se týkalo i makroekonomické podpory. To byl, tam komise nevěnovala dostatečnou pozornost, aby eh, rozv, rozvinula expertízu hajckých úřadů v této oblasti, makroekonomické oblasti. Eh, partneři, kteří eh, se věnovali provádění tohoto programu, si nebyli vědomi dostatečného dosta, situace v terénu a někdy tady chyběla také technická expertíza či jiné dovednosti. Také docházelo k problémům každodenní koordinace mezi jednotlivými dárci, komplexní mechanismy koordinace a <clears throat> úplné eh, skolabování institucionálních kapacil, prostě kapacit také sehrálo svoji roli. Takže jedna, jedno klíčové poučení je, že musíme být lépe připraveni na krize. Eh, je potřeba být schopni eh, zasílat eh, zaměstnance včas, pomoc včas. A to tedy nenastalo právě v té kritické fázi hned po zemětřesení. Takže naše doporučení je následující, aby se zlepšila efektivita operací v období po katastrofách. komise a také EAS by měly nejprve zlepšit své kapacity rizikového řízení. To se také týče eh, zasílání pracovníků v naléhavých situacích. Za druhé zajistit efektivní propojení mezi pomocí, obnovou a rozvojovou pomocí a potom, když poskytujeme rozpočtovou pomoc, musíme se zaměřit na klíčové eh, oblasti veřejné zprávy a bojovat proti korupci a plítvání. Já vám všem děkuji za pozornost a rád zodpovím vaše otázky. Já mnohokrát děkuji, pane Westbergu. Náš výbor se uh, Haiti už zaobíral intenzivně. Uh, před dvěma lety jsme vycestovali uh, jako delegace na Haiti a tam jsme se přesvědčili o ničivém stavu nebo zničeném stavu ostrova po zemětřesení. Tu zkušenost, kterou jsme učinili, tak ta se překrývá s vašimi zkušenostmi, jak pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak pro výbor pro rozvoj. Je toto důležitá věc a chceme situaci zlepšit, takže teď předám slovo kolegyni McEwen. Děkuji, paní předsedkyně. Já akorát uvedu, že výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, správně pozval náš výbor zde, protože ty otázky, na které poukazuje účetní dvůr, eh, bereme velice vážně. Já jsem si přečetla váši zprávu a myslím si, že je znepokojující docela, když komise tady je a předpokládám, že eh, Devko a Jakov také dostanou slova, aby mohli zareagovat, ale nedostatek nebo eh, ty dvě eh, separátní mise, které, se ne, které si nepředali činnost, tak to je um, skandální. Evropská unie, EAS, DEVCO, DEVE, prostě by měla být jenom EU, jedna EU navenek a měla by existovat eh, řádná koordinace. Eh, přečetla jsem si zprávu, komise říká, že zlepšila tu věc, ale možná dovolí tady paní předsedkyně, já bych dala slova hm, Erike Derovi Salomovi, eh, který je stálým zpravodajem pro humanitární pomoc za výbor pro rozvoj, protože on musí v 9.30 odejít a vím, že si chtěl vzít slovo a zeptat se na několik věcí. Já vám děkuji oběma předsedkyním, paní Gressle a paní McEwan. Jako stálý zpravodaj pro humanitární pomoc bych rád poděkoval výboru pro rozpočtovou kontrolu za to, že mě jsem pozval. My se zabýváme rozpočtovou politikou z pohledu hodnot a principů, eh, na eh, kterých je postavena rozvojová spolupráce. Nicméně eh, toto, musí dopor- toto se musí odrážet také v realizaci našich politik na místě. A zkušenost, kterou jsme měli, nám, ta, ta nám pomáhá poukázat na špatné a správné příklady praxe. Musíme tedy uplatňovat stejné eh, principy na všechny příjemce, kteří usilují o pomoc Evropské unie. Domnívám se, že tato zpráva a také dnešní prezentace ukazují některé obavy, které obvykle souvisejí eh, s těmito věcmi a o kterých tady často diskutujeme také v rámci výboru pro rozvojovou pomoc. Jednak eh, je třeba si uvědomit význam řízení pomoci a také význam potřebné infrastruktury a potřebné politické stability v zemích, které se staly obětí nejrůznějších tragédií a katastrof. Všichni víte, že ještě předtím, než došlo k tomuto zemětřesení, tak eh, již tehdy bylo zjevné, že na Haiti jsou problémy s zřízením a se schopností mm, reagovat ze strany státu. A samozřejmě, že to se dále posléze e, zhoršilo, ale skutečně e, vy, kteří znáte e, situaci na Haiti, tak víte, že po zemětřesení ta země byla úplně zničena, například vládní budovy fyzicky byly e, úplně e, zničeny, zbořeny, což jenom přispělo k zesílení té naléhavosti situaci. Takže Myslím si, že je velmi správné klást důraz na správné řízení, na vytvoření státních struktur a infrastruktury a domnívám se, že na tom se asi eh, shodneme s dalšími zeměmi, se kterými spolupracujeme. Druhé poučení, ke kterému jsme došli a kde máme také jisté obavy, je, jak eh, navázat eh, okamžitou eh, reakci, která je potřeba bezprostředně po vzniku humanitární krize, na obecnou rozvojovou pomoc, na následnou rozvojovou pomoc. Jak už tady zaznělo, ta pomoc je potřeba bezprostředně v krátkodobém hledisku, ale potom jsou potřeba i dlouhodobější formy podpory, ať a tomu se říká anglicky různě relief, rehabilitation a tak dále. Takže je potřeba propojit obě dvě tyto záležitosti a domnívám se, že pan zpravodaj uznal, že toto v případě Haiti příliš dobře nefungovalo a možná, že Evropská komise uh, by nám mohla nabídnout určité posouzení situace, proč ta vazba mezi bezprostřední pomocí a reakcí a střednědobou pomocí nefungovala nedostatečně dobře. Já si myslím, že to samozřejmě souvisí s tím nedostatkem v oblasti řízení, ale mohou tady být i další důvody. Třetí věc, to je otázka koordinace. Tato zpráva klade důraz na koordinaci mezi dárci, ale myslím si, že je tady problém také vnitřní mm, povahy. Myslím tedy problém, který spočívá v rámci Evropské unie, protože my máme celou řadu různých nástrojů na financování rozvoje a někdy nemáme dostatečnou flexibilitu, abychom dokázali pracovat s těmito různými nástroji koordinovaným způsobem. Máme eh, nástroj pro rozvojovou pomoc, eh, máme spoustu dalších reakčních nástrojů, jak reagovat na humanitární a přírodní katastrofy a krize, ale velice často máme problémy eh, s tím, jak to skoordinovat. A vy samozřejmě máte jistě také své pochyby a celou řadu informací v tomto ohledu, jakožto poslanci výboru pro kontrolu rozpočtu. Samozřejmě, že katastrofy často přicházejí zcela nečekaně a tak eh, mm, si myslím, že eh, určitá flexibilita je vždy eh, potřebná, možná více než v jiných situacích. Takže já jsem si jist, že tato věc je asi spíše problémem pro váš výbor než pro výbor pro rozvojovou pomoc. Nicméně to, co by mohla udělat Evropská komise, je zajištění větší transparentnosti a větší odpovědnosti při poskytování pomoci a to samozřejmě je předně povinnost a odpovědnost vašeho výboru a eh, odpovědnost Evropské komise. Myslím si, že tady může dojít k určitému eh, zlepšení a na závěr se ještě jednou vašemu výboru poděkovat eh, za tuto spolupráci našich eh, dvou výborů, protože si skutečně myslím, že je potřeba brát v potaz eh, zásady rozvojové pomoci a zároveň zásady dobrého rozpočtového řízení prostředků, které máme k dispozici. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Buďte ujištěn, že eh, máme obrovský zájem eh, na tom, aby pravidla byla taková, aby bylo možné rychle poskytnout pomoc. A ta pravidla eh, jsou taková. Bylo možné poskytnout rychlou pomoc, humanitární pomoc. Sama o sobě má vlastní prakticky žádná pravidla ale eh, víme, že za čas musí eh, humanitární pomoc eh, nahradit nějaká řádná rozvojová pomoc a to byl náš problém. My dobře víme, že tam byly určité pochybnosti, že to bylo hodně humanitárně nasměrované a tam jsme měli prostě problémy. Víme teď, že pan zpravodaj už se vysvobodil z výtahu, takže milí Jenci, teď je poprosím, aby si představil ten pracovní dokument. Paní předsedkyně, eh, mm, neudělám eh, nic eh, s větší radostí než toto. Dnes konečně vám mohu tedy představit tento pracovní dokument. Dokážete si asi představit, že když člověk začne den 15 minutami v naplněném výtahu nedobrovolně, tak to není úplně ideální. Omlouvám se za spoždění Asi eh, eh, vám je jasné, že jsme eh, začali tedy nebo já jsem pochopil, že jste začali s debatou, je to dobře. Každopádně děkuji účetnímu dvoru panu Vesbergovi a jeho spolupracovníkům za velice vyváženou a chytrou zprávu o situaci k rozdělování prostředků na Haiti už několik let po těch katastrofách. Ono těch katastrof bylo víc za sebou byla tam epidemie, epidemie cholery třeba také. Už eh, se hovořilo také o tom, že jsme tam byli eh, si udělat obrázek na vlastní oči. Eh, viděli jsme tedy všechno na vlastní oči a věřím, že to pod nám potom možno udělat si opravdu podrobný obrázek a je dobré že eh, jsme mohli tedy ocenit eh, služby komise a služby eh, SVČ, protože jak jsme zjistili, jak zjistil účetní dvůr, máme tady určitý základ pro spokojenost. Naproti, navzdory ne, nepříznivým okolnostem na Haiti jsme to hodně dosáhli pro ty lidi tam a můžeme říci, že bylo možné skonstatovat, že peněz, peníze evropských darových poplatníků v rámci těch eh, podmínek, eh, v rámci možného, byly v podstatě vynaloženy dobře. Jsem eh, rád, že jsou tady kolegyně a kolegové z výboru pro rozvoj my máme určitý eh, způsob nahlížení na eh, věci a výbor pro rozvoj má také určitý způsob nahlížení na věci a já si myslím, že v parlamentu je eh, takový základní předpoklad, že tohle musí být v rozporu, ale já si myslím, že to tak být nemusí, protože musíme vycházet z toho, že se navzájem doplňujeme a výbor pro rozpočtovou kontrolu e, samozřejmě nemůže být nepolitický. A obecné e, strategické politické e, věci musí ještě doplňovat tedy to ohledy strategické. Já bych ještě doplnil to, co říkal tedy pan Elbek. Jiné už na to tak trochu navázala. Jedna věc, která se dostala tedy na pozornost komise, jak zvládneme tu koordinaci mezi katastrofální pomocí a rozvojovou pomocí, tak dát tam lidem vodu pitnou po katastrofě je humanitární pomoc a postavit jim studnu je rozvoj. Ale pokud musíme pracovat za podmínky, které eh, roky po katastrofě eh, jsou ještě velmi stížené, eh, jak jsme to viděli v Port-au-Prince, tak ten přechod v praxi zas není tak snadný jako v teorii. Zároveň to byla věc, kterou zajišťovali jak pracovníci komise, tak nestátní organizace, i veškeré osazenstvo EU. E v Port-au-Prince. Všichni říkali, eh, že to je problém. Když si čtu tu eh, zprávu a, a mm, reakci komise, mm, tak eh, mě trošku štve, že tam je napsáno, že jste udělali všechno pro tedy oddělení humanitární pomoci, i když to vůbec nebylo třeba. Je samozřejmě Eh, důležité, aby eh, lidé dělali eh, dobré věci, když to dělat nemusí třeba, takže komise každopádně, mm, i když to nebylo třeba, všechny tyhle věci oddělovala a tyhle věci jsou teď výslovně řešeny v, ten, v tom novém programovém období, takže jsou uznána ta slabá místa a pracuje se na jejich systematickém odstranění. Bohužel určitě budeme mít zase příležitost při nějaké nadcházející katastrofě se podívat, jestli eh, ten nový způsob eh, chování komise eh, povede k lepším výsledkům. Druhá věc, která si myslím, že je pozoruhodná a na kterou jsem chtěl poukázat v debatě, je eh, personální mm, vybavení komise na místě v případě katastrofy. Samozřejmě je úlohou eh, eh, komise samozřejmě zajistit bezpečnost a nedotknutelnost členů mise na místě, ale v komentářích komise jsem vždycky četl, že některé věci nemohly udělat proto, že rozpočt hodnotově, ani legislativně e, jim to rámcové e, podmínky neumožňovala. Anglické slovo e, tam pro tohle bylo constraints. To je důležitá věc, protože v momentě, kdy dojde ke katastrofě, a komise naštěstí tomto eh, momentě přebírá eh, roli eh, poskytování a koordinování a financování a humanitární pomoci. tak je třeba vyslat patřičné lidi na místo, aby tam dělali to, co se dá udělat jenom na místě. A musí se také Hm, se šikovat tady v Bruselu a pracovat na tom problému. Pokud jsou rozpočtové a rámcové podmínky, eh, protože eh, to eh, nebude nezbytné, tak už je to není možné, pardon, tak si o tom popovídejme s komisí. Já bych chtěl vědět, co by bývalo bylo nutné, abychom mohli ještě poskytovat další pomoc a já potom jako člověk z rozpočtu bych eh, se vynasnažil eh, udělat všechno ve své pravomoci, abych za prvé odstranil eh, rozpočtové překážky a potom samozřejmě také ty právní. A to by mohla být debata, ke které bych komisi rád vřele vyzval, abychom se si popovídali o tom, jak odstranit eh, překážky k eh, rozsáhlému personálnímu nasazení. Abychom mohli poskytnout eh, pomoc v takovém rozsahu, v jakém je třeba. Já tady nebudu znovu přečítat ty body z zprávy pana Westberga, já jsem je do značné míry přejal. Každopádně bych chtěl poděkovat za velkou podporu komisi i dvoru při eh, koordinaci eh, a také eh, mm, nestátní organizace Haiti Evropa, která sledovala dobře právě tu koordinaci mezi Evropou a Haiti. A závěrem bych řekl, že je tady dobrá známka toho, že mezi dvorem a komisí Víš, jsou očividně určité eh, eh, rozdíly názorové a že komise to teď do značné míry přejala. Děkuji. Teď bych dal eh, hlas slovo o kolegům, ale musím s železnou hm, pravidelností tady vymáhat dvouminutový takt. Takže teď, máme, teď má slovo kolega Rybich. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem s touto zprávou spokojen, protože nám také dává příležitost zamyslet se o nových stru, na, nad novými strukturami. A právě u, té, eh, u, té, u tohoto typu pomoci je to velmi důležité. Takže já mám otázku. Existují rámcové podmínky pro eh, neziskové a nevládní organizace, které tam působí. To znamená, je tam nějaký rámec, který by horizontálně eh, poskytoval eh, transparentní podmínky pro všechny tyto neziskové organizace, nevládní organizace a který by tedy předpokládal nějaký minimální standard. To znamená, eh, jaké jsou potřeba kvalifikace a jak tedy, aby mohli rychle a kompetentně pomáhat. Co se tedy týče té znovu obnovy, jak to vypadá třeba s veřejnými zakázkami, je tam pro ně nějaký právní rámec? Jak to vypadá s plánováním? Je to oddělené od plnění? od toho eh, potom konkrétního, ehm, třeba konkrétní stavby a podobně tak aby samozřejmě celá ta obnova probíhala profesionálně a cenově výhodně. A potom, co se týče e, rozvojové politiky, existují nějaké koncepce pro další vzdělávání, jsou tam nějaké nevládní organizace, které se na to zaměřují, které by poskytovaly dokonce e, individuální e, vzdělávání a podobně. Samozřejmě tady zase jde o transparentní a efektivní přístup. Děkuji. Nikdo další se nehlásí ke slovu. E, za komisi zde vítám e, paní generální ředitelku Kutkevičiny a Enzo Caputo jako poradce, ten e, požádal o to, aby dostal pět minut řečnický prostor k tomu, aby odprezentoval externí hodnocení, takže k tomu teď bude mít příležitost, prosím. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, soustředím se pouze na klíčové závěry a doporučení. Hodnocení celkově zjistilo, že evropská strategie a její eh, provádění řešilo hlavní eh, problémy podle zásad eh, OECD provedly OECD provedlo na Haiti dvě posouzení potřebnosti v roce 2009 a 2011. Potřeba se opírala o dva pilíře, jednak posílení státu a obnova páteřní infrastruktury a na druhé eh, straně to byla podpora sociálního sektoru a nejzranitelnějších skupin obyvatelstva různými eh, kroky, které směšovaly různé nástroje podpory integrace mezi těmito dvěma pilíři byla bohužel slabší, než se očekávalo, což představovalo obrovskou výzvu a představuje velkou výzvu do budoucna. Rozpočtová podpora byla hlavním nástrojem v rámci prvního pilíře. Byla to inovativní volba ze strany Evropské unie ve srovnání s tím, co učinili ostatní dárci ve stejném období. Zejména došlo k podpoře makroekonomické stability, pomohli jsme takto vládě nastartovat obtížný eh, proces reformy řízení veřejných prostředků. Konkrétně v roce 2010 eh, bylo eh, poskytnuto 60 milionů eur v, podobně, v podobě rozpočtové podpory pro vládu a to byly jediné prostředky, které měla vláda k dispozici, protože v podstatě eh, všichni ostatní dárci věnovali prostředky prostřednictvím Clintonovy komise, což byla taková paralelní struktura, takže vláda měla díky těmto finančním prostředkům možnost zasáhnout a řešit bezprostřední potřeby obyvatelstva, například eh, mohli vyčistit ulice od trosek, protože jiné prostředky na takovéto akce k dispozici nebyly. Na druhé straně rozpočtová podpora představovala také eh, určité problémy. A ty se nyní eh, řeší novými kontrakty při budování státu, například bylo potřeba nastavit politický dialog s firmami a bohužel eh, nebylo dostatečně využito všech příležitostí, které se nabízely. Nyní je potřeba nasadit i nefinanční nástroje při budování kapacit a infrastruktury, aby se zlepšila eh, efektivita, transparentnost při využívání rozpočtové podpory, aby se eh, zlepšilo strategické přidělování rozpočtových politik a aby se zlepšila koordinace mezi různými odvětvími. Pokud jde o kapacity, tak ty bohužel eh, v té příslušné době neexistovaly v dostatečné míře. Dostávám se nyní k druhému pilíři. A zde je potřeba říci, že Evropská unie dosáhla zásadních výsledků v různých oblastech, v různých odvětvích a sektorech, kde zasáhla. Posilování institucí má ovšem strategický rozměr a bohužel eh, instituce nebyly dostatečně silné, aby mohly získané výsledky podpořit. Určitým příkladem může být strategie LRRD, o které se tady již hovořilo. Evropská unie se snažila vytvořit rámec pro LRRD, zejména ve spolupráci s ECO. Snažili jsme se dosáhnout určité kontinuity v našich intervencích. Pokusili jsme se institucionalizovat řízení rizik prostřednictvím národní strategie a projektů civilní ochrany, ale Tyto pokusy bohužel byly spíše slabé a neudržitelné. Na Haiti je potřeba dosáhnout eh, lepší strategie pro LRRD, my jsme k tomu zpracovali konkrétní doporučení. Musí sem spadat především integrace mezi ECO a EDF na úrovni plánování a na úrovni provádění. V tuto chvíli mají obě, eh, oba dva nástroje nastavené různé časové horizonty a různým způsobem tedy vyvíjejí své úsilí a následná koordinace je obtížná. Dále třeba potřeba lepší strategie mezi státními a nestátními aktéry, pokud jde o proces eh, obnovy. Obnova infrastruktury eh, a údržba infrastruktury se musí také eh, zlepšit, musí se zefektivnit eh, a je potřeba také zlepšit hospodárnost při využívání prostředků, což bylo také předmětem našeho doporučení. Děkuji. Děkuji. S vaším dovolením Teď úplně nejsem si jistá, co je tak přidaná hodnota v té studie. Eh, jestli to také zodpovědělo eh, ty věci, které chtěl vědět pan Rubich, ale možná se k tomu vyjádří ještě komise a pak to eh, uvidíme lépe. Takže paní, komise, paní zástupkyně komise, prosím. Thank you, madam Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat panu Vesbergovi za účetní dvůr a celému jeho týmu za velice cenou práci. Chci poděkovat také panu zpravodaji Gajerovi a našim hodnotitelům. Vidíte, že situace, v níž jsme se pohybovali, byla a je nesmírně obtížná a těžko najít jinou zemi, kde by situace byla podobně komplikovaná. Pane Gajere, vy jste řekl, eh, že doufáte, že máme dobré eh, spolupracovníky. Mohu vám říct, že máme ty nejlepší spolupracovníky, včetně eh, pracovníků v terénu a Eh, velice kvalitní je celá hierarchie, včetně našeho ředitele, generálního ředitelství, který sám eh, byl na Haiti, aby zjistil situaci a zjistil, zda jsme nasadili dostatečné kontrolní mechanismy a zda naše provozní fungování v terénu se tedy ubírá správným směrem. Uvědomujete si tedy, že situace je komplikovaná, bohužel komplikovaná je i nadále a eh, když se začneme zaměřovat na mimořádnou eh, pomoc, tak eh, si uvědomíme, že to je země, kde je obrovská chudoba, 77% lidí žije za dvou dolarů denně, je tam, větš, je tam obrovská negramotnost, je to tedy situace, v níž se pohybujeme, to jsou podmínky, v níž pr- pracujeme, takže si představte také, jak silná je tamní vláda, my se snažíme podporovat poskytování veřejných služeb, spolupracujeme s nevládními organizacemi, ale musíme samozřejmě spolupracovat se státními institucemi. Nemůžeme naši pomocí nahrazovat fungování státní infrastruktury. Takže děkuji, že jste si uvědomili, že naše pomoc pomohla. Pomohla haitské vládě začít fungovat, ale v tom nejnutnějším slova smyslu. Chápu vaše poznámky o nutnosti obnovy vlády. To je i pro nás velice důležité. My to vnímáme ovšem v širším hledisku. My jsme podpořili eh, státní eh, strukturu na širokém základě. Spolupracovali jsme s dalšími dárci na reformě státního sektoru. Snažili jsme se zasadit o vytvoření rámce pro makroekonomické fungování země pro zlepšení odpovědnosti. Když přišly na Haiti eh, Spojené státy, šlo jim hlavně o transparentnost, ale jak můžeme mluvit o transparentnosti, když nemáme dispozici žádné statistické údaje? Takže my jsme se rozhodli, že přistoupíme k věci systémově a myslím, že to odpovídá také té naší rozpočtové podpoře, která směřovala především k obnově státu. Chtěli jsme otevřít politický dialog a pomoci vládě bojovat například s korupcí. Je nám líto, že někteří poslanci Evropského parlamentu nebyli úplně spokojeni s naší reakcí. Samozřejmě, že reakce na papíře je vždy jenom eh, reakcí na papíře. My teď máme eh, delegaci, vůbec největší delegaci v mém eh, portfoliu Latinské Ameriky a Karibské oblasti. to jenom, jsou jenom Spojené státy, které mají tamní delegaci ještě větší. A to je naš, důkaz naší snahy dosáhnout tam hmatatelných výsledků. Ale říkáme, nechceme nahradit tamní vládu. Pokud jde o vaše obavy, že je tady slabá vazba mezi kolegy z EKA a mezi námi. Ano, ten proces a eh, situace je dynamická, ale neznamená to, že bychom nefungovali společně, nespolupracovali. My jsme spolupracovali se stejnými nevládními organizacemi, které pracovaly i v té první fázi pomoci a teď v následných letech je používáme například při pomoci budování ubytování, již ne prozatímního přechodného ubytování, ale trvalého bydlení. V současné době vytváříme formální rámec a strategii pro celou zemi v této oblasti. To je věc, na které spolupracujeme také s DG eh, Eko a DG pro rozvoj, ale v počátcích taková formální strategie spolupráce, máte pravdu, neexistovala. Ale jinak eh, souhlasíme s doporučeními Evropského účetního dvora, již je implementujeme a myslíme si, že hodnocení, které provedli nezávislí konzultanti, odpovědi na doporučení Evropského parlamentu vaš, paní místopředsedkyně, vy jste sama požádala o toto hodnocení, tak eh, i s tímto hodnocením souhlasíme, máme problém pouze s jedním z nich. Já myslím, že my jsme fungovali v dobré víře, snažili jsme se v dobré víře koordinovat spolupráci evropských dárců. Uh, zejména potom Francie a Španělska. S Francií jsme pracovali v podstatě každodenně, koordinovali jsme své kroky přímo v terénu, to tež platí pro Španělsko, takže pokud jde o koordinaci dárců na místě, tam nebyl žádný problém. A Haiti byla první země, která vlastně eh, vedla ke společnému programování, kdy jsme si společně podepsali s členskými státy dokument o strategii pro konkrétní zemi. Takže chci tímto poděkovat jména panu Gajerovi. Já jsem neočekávala, že eh, toto dnešní zasedání pro mě bude nějak snadné. Je samozřejmě jasné, že nemůžete být na komisi vždy milí, ale vy jste říkali, že jste otevření ke spolupráci a diskuzi. Já si to velice cením. Ještě bych řekla, že jsou tady dvě doporučení, eh, která si myslím, že by mohla mít eh, trochu eh, nečekané následky, pokud je budeme implementovat. Proto bych byla ráda, kdybychom si na pracovní úrovni mohli tyto věci ještě dopodrobně prodiskutovat. Pro tuto chvíli děkuji. Nebojte, schůze ještě neskončila. Ještě si žádali dva kolegové o slovo. Kolega Arnold. Now these uh, may be issues that to jsou možná také věci, které eh, diskutujeme na výrobu DV častěji, než o kterých diskutujeme na, na výrobu kont. Takže já si myslím, že to je dobrá příležitost o tom teď tady hovořit. Eh, tady se vlastně díváme na situaci, eh, která měla dlouhý vývoj, to znamená, díváme se na něco zpětně. Vlastně to zemětřesení bylo už před čtyřmi lety, skoro pěti. A my tady hodnotíme kvalitu reakce na humanitární katastrofu. Tady vlastně jde tedy o humanitární reakci. Samozřejmě nikdy to není dokonale eh, srovnatelné s jinou situací, to znamená, nejde to dokonale naplánovat pro příště už eh, hned od začátku. A ať se tím zabývá kdokoliv, objeví stejné problémy, ať jsou to národní vlády, ať je to komise, ať je to OSN. Eh, jsou tam samozřejmě také otázky, které jsou důležité pro eh, charitativní organizace nebo neziskové organizace, nevládní organizace. A teď samozřejmě jde o to, kdy by ta reakce mohla být lepší. Například teď se můžeme podívat na situaci s virem Ebola. A zase, jaká je reakce vlád? Velmi pomalá ve srovnání třeba s nevládními organizacemi, charitativními organizacemi, například Médecins Sans Frontier reagovali velmi rychle, a další objevili se tedy v terénu okamžitě a udělali eh, rozdíl, dosáhli rozdílu. To znamená, je potřeba nastavit něco rychle, eh, klidně třeba za několik dní, i když to není třeba pořádná struktura, může to fungovat jako nemocnice a zachránit životy. Takže to jsou důležité věci. Uh, zase, když eh, mluvíme o zemětřesení, tak musíme reagovat rychle, protože lidé vůbec nemají eh, příbytky, nemají jídlo, nemají pití, nemají nic. Takže já samozřejmě vítám jakoukoliv snahu o efektivitu, ale nesmíme zapomínat na rychlost té reakce. Eh, <clears throat> teď samozřejmě já vycházím z našeho výboru. Už jsem už jste překročil. Teď další kolega Ayala Sender, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu zpravodaji Gajerovi za předložený návrh a za jeho doporučení. Chtěla bych se zeptat Evropské komise na následující věc. Týká se to těch nejdůležitějších pilířů, které souvisejí nejenom s realizací eh, pomoci eh, ve velice komplikovaných podmínkách, což byl případ Haiti, ale eh, souvisí to také se snahou vytvořit v podobných situacích katastrofy určitou infrastrukturu. Včera, právě včera proběhla konference zástupců oblasti Středozemního moře a hovořili jsme tam o katastrofě e, Sýrii a hovořilo se tam o dalších dopadech e, této katastrofy, která je například na vzdělávání dětí, které mají třeba tříletý výpadek e, ve školní docházce. Takže já se chci zeptat, zda jste nějakým způsobem zohledňovali intervenci i v této oblasti protože to je oblast eh, velice důležitá a Evropská unie prostřednictvím Evropské komise doufám, že tomu věnuje nějakou pozornost, eh, protože běžné vzdělávání, školní docházka, to je součást běžného fungování každé společnosti, takže se chci zeptat, eh, jakým způsobem jste uvažovali o rozšíření té pomoci všech těchto oblastí. A také mám dotaz na účetní dvůr. Jakým způsobem, vzhledem tomu, že tady hovoříme o obrovských obtížích s koordinací. Jakým způsobem si tedy myslíte, eh, že by se koordinace v takto obtížných eh, podmínkách totálního rozpadu společnosti a země mohla zlepšit. Jak byste doporučili zlepšit eh, koordinaci? Paní předsedkyně přerušuje řečníka. Eh, máme to pouze dvě minuty každý z vás. Teď pan Vesberg eh, za účetní dvůr na závěr. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o otázce koordinace, tak bych chtěl říci, že jedním z našich postřehů je to, že Evropská unie musí vystupovat jednotně a musí eh, zajistit lepší koordinaci pokud možno ještě před propuknutím krize, protože poté už je to vždy eh, velice obtížné kohokoliv skoordinovat. Takže jsem velice rád, že zde slyším, že tato práce již na úrovni komise začala probíhat, začalo se to zlepšovat, protože pro nás to, myslím, bylo mm, to vůbec nejznepokojivější. Dále chci také zdůraznit otázku rychlého nasazení pomoci, o které hovořil jeden z vašich kolegů, kteří, který zde již není. Náš postřeh tomu je takový, eh, že zatím nedošlo k dostatečnému plánování pro posílení počtu pracovníků v okamžiku, kdy udeřila katastrofa. Byly k dispozici finanční prostředky, ale bohužel nedostatek lidí, kteří by tu pomoc realizovali. Jinak já plně chápu obavy Evropské komise, pokud jde o bezpečnost jejich pracovníků, to je samozřejmá věc. Ale pokud se máme nějak poučit ze situace na Haiti, tak je to to, že je potřeba mít připravené mm, týmy, které je možné eh, vyslat poměrně rychle, protože žádná delegace nemá při běžném fungování k dispozici dostatek zdrojů, což je jasné a myslím si, že to za mě osobně je asi největší poučení do budoucna, ale opět věřím, že Evropská komise dospěla ke stejným závěrům. Děkuji. Děkuji, přeje si pan zpravodaj něco k tomu říci na závěr. Ano, samozřejmě to udělám rád. Nemusím komentovat všechno, ale možná vyjasním pár nedorozumění. Paní ředitelko, vy jste si dělala starosti o tom, Zda eh, odejdete z tohoto zasedání ještě naživu. Já si myslím, že zase takový lidožroti tady nejsme, takže se nás nebojte. A já si myslím, že ve své zprávě jsem ani nedal nic najevo v tom smyslu, že bych byl nespokojen s prací komise, s tím, jak pracuje. Teď tady říkám jasně, v těch rámcových podmínkách, které jste měli nastaveny, jste odvedli skvělou práci. Takže za to vám samozřejmě děkuji. Je tam také několik bodů, kde si myslím, že účetní dvůr byl až příliš kritický. A já jsem si tam myslel, ano, tam je to v zásadě správné, ale potom samozřejmě, když zvážíme ty v podstatě katastrofální rámcové podmínky, tak eh, to eh, nebylo tak špatné, protože, jak už říkal kolega, někdy je potřeba rychlá pomoc a je důležitější než dokonalá pomoc, takže na to bychom neměli zapomínat. Eh, já také rád souhlasím s tím, že se ještě k tomu vrátíme na té pracovní úrovni a si myslím, že určitě tam ještě je pracovní dokument, nad nímž můžeme eh, diskutovat. Eh, jsou tam ještě věci, o kterých tedy můžeme diskutovat. Eh, a já jsem samozřejmě ochoten dohodnout se na nějaké nové formulaci některých těch textů a podobně. To nemusí být hned, to mm, může být někdy, začít, začít někdy příští týden a podobně. A samozřejmě je to tedy v rámci toho samotného procesu udělování absolutoria, takže máme ještě na to čas. A <clears throat> eh, ve finále bych řekl, že tady máme ještě několik měsíců na to, a abychom eh, o tom diskutovali, abychom z toho tedy vyvodili nějaké důsledky a podobně. A samozřejmě to optimalizovali. Eh, v tom smyslu také nevím, jestli to byl nějaké nedorozumění já jsem vůbec ne, nepochyboval o tom, že máte eh, na, eh, v terénu ty nejlepší lidi, to je mi úplně jasné. Eh, mně spíše šlo o to poskytovat důležité informace. To, co já jsem myslel, bylo, že když si čtu některé ty komentáře k těm připomínkám účetního dvora, někdy mám pocit, že komise v podstatě říká, že na základě rozpočtových tlaků a politických tlaků už prostě více nemohla udělat. Takže mě hlavně tedy zajímalo, jaký to byl ten rámec, jaké tlaky na vás byly. Eh, a pokud eh, to bylo opravdu velký problém, chtěli bychom to změnit. Eh, tady nám jde přece o optimální pomoc. Eh, samozřejmě rozpočet je takový, jaký je, ale to, co můžeme učinit, abychom zmírnili nějaké rozpočtové tlaky eh, při takto důležitých věcech, tak to samozřejmě se pokusíme udělat. Samozřejmě zase situace je taková, jaká je a v podstatě stále <laughs> katastrofální, jinak to nazvat nemůžeme. A Komise samozřejmě i nadále bude spolupracovat s vládou, s vládami a ke zlepšení dojde vlastně postupnými kroky a tady bych ještě zdůraznil jednu věc, kterou jsem napsal i do svého pracovního dokumentu. Podporuji výslovně to, že komise někde řekne, tady zastavíme pomoc do rozpočtové pomoci, protože nevidíme eh, dostatečný vývoj ze strany haitské vlády tak aby potom tyto prostředky mohla e, správně využít. To prostě je potřeba udělat. Někdy je potřeba stáhnout rozpočtovou pomoc. E, je to prostě nástroj, který má určité výhody a nevýhody. E, výhody eh, jsou takové, že jich nedosáhneme eh, jinými třeba eh, způsoby rozvojové pomoci a podobně, ale vždycky tam musí být na to napojené ro, politické rozhodnutí, politický vývoj. To znamená, postupujeme nějakou rozumnou strategií, a tím si zasloužíme rozpočtovou pomoc, anebo se prostě vzdáme té rozpočtové pomoci, protože nejsme schopni jakéhosi vývoje správným směrem. Tady tedy hovořím samozřejmě o zprávě Haiti, kde je potřeba dosáhnout nějakého profesionálního finančního řízení, kde je potřeba bojovat proti korupci a tak dále. To jsou věci, které naprosto odpovídají mému politickému přesvědčení a kde tedy vidím, že, že věci se vyvíjejí správným směrem, potom samozřejmě to uznám. E, ještě jedna věc, Paul Rubik už odešel, ale také hovořil tady o těch eh, veřejných zakázkách a právním rámci. Tady zase podporujeme to, aby hajická eh, agentura pro veřejné zakázky se zaměřovala právě na tyto věci. To znamená, aby tedy zadávání zakázek, ke kterým dochází, byly v rámci tedy té rozvojové pomoci, ať už je to tedy na zdravotnictví nebo výstavbu silnic nebo obydlí, cokoliv je potřeba, tak je potřeba to dělat prostřednictvím nějakého místa, které je kontrolováno ze strany komise tak aby se tam jasně ukázala, eh, ukázaly jakékoliv problémy v případě, že by tam došlo ke korupci a podobně. Při nejmenším je potřeba to nějakým způsobem omezit. A Teď si myslím, že eh, to můžeme zastavit, ten rozhovor. Já jsem samozřejmě otevřen dalším rozhovoru, ještě, ještě, máme, ještě máme prostor. A potom samozřejmě máme také ještě dispozici eh, o tom hovořit u, u zprávy Ingeborg Kresle. Takže zatím děkuji. Well, on behalf of the development committee can I thank everybody. Děkuji jménem eh, rozvojového výboru, také děkuji všem. Děkuji paní předsedkyně za to, že nás sem pozvala. Eh, náš eh, výbor se také bude zabývat všemi eh, těmito otázkami. Ehm, vy mezi nás přijdete zase v lednu, abychom hovořili o té rozpočtové pomoci, o všech těch mechanismech, které jsou k tomu napojeny. Ehm, takže k tomu se všemu ještě vrátíme. K těm rozpočtovým omezením, o kterých se tady hovořilo, o tom také te, si přesně nejsem jistá, co to je. Možná se obracím na paní ředitelku, aby nás ještě v budoucnu informovala o tom, co přesně to je. A jinak říkám, my si tady sedíme v tomhle hezkém vytepeném sále a ani si neumíme představit, jaké to je vůbec pracovat v tom terénu nebo vůbec pro ty lidi, kteří dostávají pomoc v terénu. Takže eh, tohle to jsou důležité věci, to, ať už se to týká té eh, pomoci po katastrofách nebo eh, pomoci třeba proti ebole a podobně i ta krátkodobá pomoc je prostě e, důležitá. Nesmíme čekat, nesmíme diskutovat e, a řešit nějaké vyhodnocování těch postupů a podobně. Musíme prostě jít do terénu pomoci a potom eh, samozřejmě si snažit vyvíjet nějaké strategie, které v budoucnu budou co nejúžitečnější. Já vám teď mnohokrát děkuji za tuto výměnu názorů. Je to pro nás důležité, pro všechny v parlamentu. Určitě bychom eh, neměli eh, kritizovat komisi za její práci, protože samozřejmě má svá omezení. Takže ještě jednou děkuji, děkuji vám také, říká paní předsedkyně. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání.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 Takže já bych teď eh, vyhlásila bod číslo 5. Eh, také eh, ho probereme společně s šestkou. Udělení absolutaria komisi v oblasti sousedské pomoci, a tedy a, a mm, rozvojové pomoci a, a k tomu je nám a, um, k také komisař Nemica. Kolega Schult, který za to byl zodpovědný, se mi omluvil, takže já tady budu přednášet, protože také za to dělám zprávu a za EDF zodpovídá kolegyně Dlabajová jako zpravodajka. Já bych tady srdečně po eh, eh, zdravila pana komisaře a pana eh, ředitele Mele a pana ředitele mm, Danielse. My se známe tak dobře, že? Paní Lamarck, pardon. Mohla byste prosím nejdříve tedy se vyslovit k té výroční zprávě. Já vám děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové, vážení poslanci. Chci poděkovat eh, za možnost představit tady sedmou kapitolu výroční zprávy. Je to poprvé, kdy mám eh, tuto možnost. Sedmá kapitola se věnuje vnitřní spolupráci, rozšíření a humanitární pomoci. To znamená, že je to eh, trochu užší oblast než okruh číslo čtyři, kam spadají další výdaje v mezinárodním rámci. Tady jsou eh, platby stabilní 7,2 milionů, eh, miliard v roce 2012. V programovacím období do roku 2013 bylo všem celkem 9 miliard. Tato kapitola vlastně vykazuje eh, stejné znaky jako ostatní, to znamená určitá propast mezi závazky a platbami. Já se soustředím teď na hlavní zjištění a to jsou eh, celkem tři záležitosti, které bych zde chtěla zdůraznit. Za prvé, Jde o nesrovnalosti, které jsme zjistili při svých auditech. Kvantifikovali jsme je na základě statistického přístupu do ukazatele takzvané míry chybovosti. Ta je 2,6 a já si uvědomuju, že to je tedy podobná míra chybovosti jako v předchozích letech. Trochu byla vyšší v roce 2012, tedy to bylo 3,3 Takže došlo k jistému poklesu v roce 2013, ale není to nějak zásadní pokles. My jsme zauditovali 172 transakcí, 17 z nich mělo vyšší chybovost, protože obsahovaly zjevné zásadní chyby, kde jsme byli schopni přesně změřit eh, ty částky. Dvě třetiny těch chyb eh, vznikly kvůli eh, vydání nespůsobilých prostředků nebo uznání nespůsobilých nákladů, porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek, eh, došlo také k nedostatečnému plnění bez eh, dostatečných podkladových dokumentů, které by tedy odpovídaly našim finančním pravidlům. Chci připomenout, že tato míra chybovosti vychází z metodiky, kterou používáme pro všechny, eh, nebo pro celou tu výroční zprávu, ale nemusí nutně odpovídat eh, přesně našim auditům, protože hm, některé chyby nemusíme v rámci auditu postihnout a neprojevily se tedy eh, v míře eh, vypočítané chybovosti. Tato chybovost se často zmiňuje v závěrech Evropského účetního dvora. Mm, pro média je to vždy zajímavá informace. A pokud jde o tu konkrétní oblast, které se teď věnujeme, mm, tak ta nebyla celá zahrnuta do této chybovosti. Rozpočtová pomoc Tady jsme nenašli, a nebo nedokázali najít nesrovnalosti, protože zde se rozpočtová pomoc vydává přímo konkrétním státům. Představuje poměrně e, značné množství mm, vnějších transakcí, 13 u kapitoly 7 a 24 u EFD. E, to tedy dodává určitou e, váhu té zmíněné chybovosti a vidíte, co skutečně představuje. Můžeme tedy dospět k závěru, že výdaje komise vykazují vysokou chybovost, protože tam skutečně byla celá řada nesrovnatelností. Nicméně byla použita jiná metodika v tomto případě a pro reziduální chybovost u uzavřených smluv kde jsme sledovali pouze chyby v rámci řízení. Tam byla ta chybovost 3,35 Jsme v kontaktu s příslušným DG, abychom si vzájemné metodiky výpočtu sladili. Takže došlo tady k chybám, které nebyly zapracovány do celkové míry chybovosti. Co je pro nás důležité z hlediska eh, auditního orgánu, je to, že eh, existuje zásadní problém při schvalování záloh eh, v DG pro rozšiřování. Viděli jsme to už v předstupních programech, kde komise validovala zálohy ve výši 150 milionů a došlo k vypořádání bez dostatečných podkladových eh, dokladů, aby se doložilo, že došlo k reálným výdajům a že tyto výdaje byly takzvaně způsobilé. No, pan komise validovala tyto zálohy na základě vlastních odhadů, nikoli na základě reálných nákladů. Celkově v našich vzorcích bylo devět transakcí které představovaly eh, tu zmíněnou výši, nicméně auditní tým řešil i jiné transakce a eh, všiml si, že stejná chyba vyvstává i jinde, že to je tedy taková eh, horizontální záležitost, systémový problém. Takže pokud jde o vypořádání účtů, zúčtování, tak zda DG postupovalo podle svého účetního manuálu, ale tento postup je v rozporu s ustanoveními finančního nařízení. Jinými slovy, generální ředitelství nepostupovala úplně správně u té vysoké částky 150 milionů eur. Komise se uvědomuje chybu, ke které došlo a rozhodlo se změnit účtování v květnu 2000 2014 s retroaktivní platností no, poté, co generální ředitel podepsal prohlášení o věrohodnosti. Tyto transakce jasně jsou jasně v rozporu s finančním nařízením. Tato změna v účtování, eh, kterou komise eh, provedla, nevím, jestli bude úplně dostatečná, pokud je o vyřešení eh, daného problému a zda nám zlepší chybovost. Vysvětlím to. My jsme posuzovali všechny transakce a Zdá se, že to nemělo dopad na správnost vedení účetnictví, protože platby byly uh, účtovány jako zálohy nebylo ovšem potřeba tyto částky extrapolovat, protože by to nijak eh, chybovost eh, nezměnilo. My jsme také odpověděli na vaše dotazy, na váš dotazník. Eh, komise nám přislíbila, že naše postřehy zohlední a doporučení zrealizuje. My budeme chtít eh, samozřejmě ty změny vidět, abychom mohli posoudit, zda jsou eh, přijatelné. Naše týmy jsou v každodenním kontaktu, nicméně není na soudu nebo na účetním dvoře, aby validoval běžné transakce. Vždy posuzujeme situaci až ex post při auditu. A třetí věc, o které se chci zmínit, To se týká omezení našeho auditu, pokud jde o externích eh, akcí, rozpočtovou podporu a kofinancování. Pokud jde o rozpočtovou podporu, budgetary support, to je ze souhrného rozpočtu a jde to do rozpočtu třetích eh, zemí. Podle okruhu, v okruhu 7 to představovalo 13 eh, a byla to také podpora vydávaná v rámci EDF. Tady měly naše audity svá omezení, protože jsme samozřejmě nemohli jít za fázi, kdy peníze byly vyplaceny partnerské zemi, protože pak už bylo na partnerské zemi, aby tyto prostředky využila a účetnictví eh, vede tato partnerská země a tak jsme u 20 transakcí, které jsme zauditovali, nenašli žádnou chybu. Tedy ten vzorek žádné chyby nevykazoval a je na komisi, aby ověřila, zda tato rozpočtová pomoc je skutečně v souladu se stanovenými cíly, na základě nichž byla přidělena a my můžeme pouze posoudit, zda Evropská komise takový audit provedla. Jedna z transakcí byla platba komise ve výši 15 milionů v listopadu loňského roku Ukrajině a přijetím této Eh, pomoci eh, vzniká povinnost komisi ověřit, zda tato pomoc skutečně naplňuje stanovené cíle. Nicméně účetní dvůr nemůže ověřit, eh, zda tato kontrola proběhla účinně. Druhá věc, která se týká omezení pro náš audit, tak tomu dochází poměrně často u mezinárodních transakcí, kdy s Evropou spolupracují jiní mezinárodní dárci. V tomto případě šlo o to, že Komise musí prověřovat, zda hradí takzvané způsobilé náklady, to znamená, že každý dárce musí fungovat eh, sám eh, za sebe a opět to pro nás přináší určitá auditní omezení. je na komisi, aby ehm, zkontrolovala, že veškeré její intervence ehm, měly zákonný základ. To byly tedy tři věci, které jsem chtěla zmínit. Teď za přítomnosti komise chci říci, že reakce, které nám ehm, pan komisař dal k dispozici k našim zjištěním, ukazují, že generální ředitelství chce skutečně napravit nedostaty, nedostatky, které jsme zjistili během auditu. Chci tímto panu komisaři a jeho útvarům poděkovat. A ráda budu pokračovat v dialogu s Evropskou komisí a těším se na diskuzi o metodice, pokud jde o reziduální chybovost abychom si mohli sladit eh, metodiky, které používáme. A obecně eh, chci ještě zmínit důležité téma pro účetní dvůr a to je mm, účinnost eh, auditních a kontrolních systémů přímo v rámci komise příslušného generálního ředitelství. Děkuji. Děkuji vám, paní Lamark, za úvodní slovo a za vysvětlení problematiky a předávám slovo panu komisaři. Děkuji vám paní předsedkyně, vážení poslanci. Během eh, svého posledního období jako komisař pro spotřební politiku eh, mým hlavním nástrojem nebyly eh, rozpočtové nástroje, mými hlavními nástroji. Teď je to úplně jinak. Finanční podpora je nepostradatelná součást naší rozvojové spolupráce. Ačkov Oliv zdaleka není jediným aby rozpočtová spolupráce byla účinná, musí navazovat na to, jak se za to staví jednotlivé země a také na finanční i nefinanční nástroje. Přesto pořád velice citlivě vnímám hospodaření ve, svém, ve svém portfoliu. Budu se řídit dvěma principy. Správné nakládání s rozpočtem a efektivita vynakládaných prostředků současné eh, době chci eh, svou spolupráci s parlamentem i s účetním dvorem za mnohem za, víc za rámec eh, každoročního procesu absolutoria a byl bych rád, abychom opravdu efektivněji poskytovali svoji pomoc. Vážení poslanci, dovolte, abych se teď podíval na absolutorium za rok 2013. Toto absolutorium navazuje nebo se naposledy eh, drží tradičního přístupu, eh, podle kterého eh, komisar pro rozvoj pokrývá všechny externí programy pod, v rámci čtvrté kapitoly obecného rozpočtu a EDF. V rámci všeobecného rozpočtu jsou tedy pokryty jak rozvoj, tak EDF a, a dovolíte-li, tak se zaměřím na obojí. Děkuji paní Lamark a Evropskému účetnímu dvoru eh, za jejich eh, zprávu k eh, vnější pomoci v roce 2013. Chybovost odhadnutá dvorem je kritickým prvkem při poskytování ujištění o věrohodnosti o nakládání s evropskými prostředky, ale není to jediná záležitost. Zároveň musíme ukazovat, že poskytujeme pomoc efektivně Vedle toho, abychom se postarali o to, aby prostředky byly řádně vynakládány, musíme se také e, postarat o to, aby opravdu to vedlo k nějakým výsledkům. Tady komise podporuje e, kulturu výkonnosti a podporuje e, v principy hospodárnosti, účinnosti a efektivity ve všech oblastech své činnosti. Pokud jde o částečnou efektivitu našeho systému, tak náš kontrolní systém je eh, uspořádán správně. Samozřejmě jsou tady určité eh, slabé stránky v jeho implementaci, na které jsme přišli, eh, včetně podnětů, a, to také díky podnětům účetního dvora. Například řešíme věci, které se týkají informovanosti nebo zvyšování informovanosti prostřednictvím regionální školení, intenzivněji školíme, vydáváme příručky, eh, obecné zásady, eh, které poukazují na nejběžnější chyby, kterým je třeba se vyhnout. Teď konkrétně k oběma eh, zprávám kapitola 7 zprávy a zpráva o EDF. Vím, že u kapitoly 7 se situace zlepšila oproti minulému roku, když byla implementována nová metodika. Chybovost spadla pod 3% velká část souvisí s důsledky používání nové metodiky. Druhý prvek, který negativně dopadá na chybovost, je vysoká chybovost v jedné konkrétní delegaci v EU. Byla přijata konkrétní opatření v DEVKEM, včetně opatření, pokud je o školení a zvyšování informovanosti. A výsledky byly rychle vidět. Když jsme navštívili tu delegaci letos, tak chybovost byla minimální. Pokud jde o EDF, tak odhadovaná eh, chybovost eh, dvorem, eh, tam se zvýšila ze 3 na 3,3 Ovšem, bývalo by to bylo mnohem nižší a podobné ostatním oblastem plateb, kdyby účetní dvůr přijal naše argumenty, které se týkaly implementace plavidel pořizování. To se týká dvou konkrétních chyb, které jsme rozporovali. Obecně eh, jsme eh, řekli, že eh, chybovost mezi rozvojovým rozpočtem a ADF se liší každým rok, ačkoliv v zásadě to prostředí je pro oba stejné. Institucionální tedy. Pořád mm, ta chybovost je nad hranicí významnosti 2%. Navzdory eh, zlepšení tedy naše snahy musí pokračovat. Ehm, kromě odhadované chybovosti eh, jsou v eh, účetním dvoře řešeny některé pozitivní věci. Účetní eh, dvůr řešit 55 akcí, transakcí rozpočtové podpory našel pouze tři chyby ve srovnání s prakticky 20 chybami před třemi lety. Studie o reziduální chybovosti DEFCO ukazuje obdobné výsledky. To je velice pozitivní výsledek, který souvisí s reformami které byly eh, zavedeny komisí na základě zvláštní zprávy dvora. Kromě toho, většina eh, prostředků, které přímo spravuje komise, má poměrně málo, eh, malou chybovost. Zlepšení během let bylo dramatické jak v centrále, tak v delegacích jak eh, studie o eh, reziduální chybovosti, tak zpráva účetního dvora poukazují na eh, chyby v hospodaření prostředky v mezinárodních organizacích. Ano, Oni eh, ne vždy eh, řádně vykazují hospodaření a závěrečnou implementaci eh, svých aktivit financovaných z prostředků EU. V jiných případech jsou tyto chyby svázány s nedostatečnou spoluprací v poskytování dokumentů k přeskomování transakcím aktivně řešíme nevyřešené otázky, eh, jak eh, při vyjednávání o novém uspořádání, tak, při, eh, tak posílení dialogu s mezinárodními organizacemi. Poslední věc, kterou jsem chtěl potrhnout, se týká příjemců grantů, kteří příliš často nerespektují plně pravidla navzdory smluvním závazkům. Abychom to vyřešili, posilujeme naše informační kampaně, kampaně na zvyšování informovanosti a to u příjemců a výsledky by měly být postupně e, zřejmé v budoucnosti. Krátce řečeno, e, e, studie DEFCO a v účetního dvora dochází, dochází ke stejným výsledkům. A sice struktury jsou v zásadě zdravé, ale musíme zlepšit implementaci na eh, základě výhrad generálního ředitele DEFCO eh, jsme přijali eh, kontroly, tedy kroky a ty už jsou v pokročilé fázi. Osvětové aktivity pokračují. Podporujeme také rozsah našich kvalifikací pro otázky financí, kontraktování a auditů a chceme zlepšit kvalitu finančních dat. Vážení poslanci, dovolte, abych se ještě vrátil k účinnosti naší pomoci. Jak místo předsedka Georgieva poukázala, komise trvale chce zlepšovat architekturu směrem k řízení lepší výkonnosti, protože kolikrát se na chyby přijde až o léta později. Například teď teprve vidíme dopady našich programů, eh, které jsme eh, v letech 2004 až 2012 dělali eh, na to, aby 70, lidí, 70 milionů lidí mělo lepší přístup k pitné vodě a pomohli jsme 46 milionům lidí v sociálními transfery dosáhnout potravinovou bezpečnost. Můžu vám dávat ještě celou hru dalších e, příkladů výsledků naší rozvojové spolupráce. Proto tedy e, pracujeme v rámci, e, tedy na ambiciozním rámci výsledku. Tam budeme potom moci si stanovovat cíle a měřitelné indikátory. To by mělo být v souladu s rozvojovými cíly po roce 2015, které odsouhlasíme na mezinárodní úrovni příští rok pod záštitou OSN. A teď eh, se budu těšit na podrobnou eh, rozpravu, která doufám eh, vás ujistí, že financování externí pomoci EU bylo v roce 2013 implementováno uspokojivě, jak se jedná o srovnalosti či nesrovnalosti, a tak, nebo řádnost tedy, a tak o příspěvek EU k světa bez chudoby. Děkuji, pane komisaři. Budeme samozřejmě projednávat i jednotlivé. Děkuji. Kommissionsentlastung an. Und als Berichterstatterin e, jako zpravodajka bych e, položila pár otázek k celé problematice. Já mám e, otázky metodiky. rozpočtová pomoc, často se tedy o tom takhle hovoří. A teď mě by zajímalo, proč tedy rozpočtová pomoc a pomoc vyplácena mezinárodním organizacím, proč není předem propočítána předtím, než se tedy hovoří potom o té míře, míře chobovosti, protože 13% tady se snad eh, úplně spochybňuje jaké, jakákoliv znalost tedy toho, co víme o realitě, když vůbec nemůžeme prokázat nějakých 13%. A Potom jsem si povšimla, že v té analýze důvodů pro, pro problémy eh, generální ředitelsko DEVKO říká, že 50% eh, způsobily nedostatečné informace, vy naopak zase říkáte 11%, tak jak to, že se tam takhle strašně liší eh, výsledky dvou auditorů? Eh, to, co jsme potom viděli třeba v Turecku, <clears throat> to vyvolává celou řadu komplikovaných otázek. Proč ta chyba nebyla kvantifikována, když dojde k nějakým platbám, aniž by nebyly k dispozici nějaké účty, tak to potom může z toho vzniknout úplně stoprocentní chybovost. Tak eh, proč jste to nezapočítali a proč jste to nekvantifikovali? A já si myslím, že by také bylo důležité nám to teď tady kvantifikovat. Potom, co se týče tedy o těch platbách, kdybychom o tom se mohli tedy něco konkrétnějšího dozvědět, to by bylo také dobré. A z čeho tedy vychází ta chyba? Příručka generálního ředitelství to připouští, já tedy nevím, jestli to není spojeno s tou komplikovanou konstrukcí mezi Evropskou externí službou, která potom tam má zase vedoucí delegací a velvyslanci, ty potom eh, provádějí nějaké platby, potom tady v Bruselu máme taky zaměstnance a podobně. Tak já nechci, abychom tady měli nějaké eh, mezery mezi těmi postupy. Takže jaké interní eh, pokyny E, proběhly, aby ta platba takto proběhla? Nebo to byla aktivita nějakého vedoucího delegace samotného? E, to by mě zajímalo, odkud e, to rozhodnutí vzešlo. A potom celá ta otázka těch prohlášení, kolik, jakou mají hodnotu Potom se eh, přece celá řada věcí opravovala potom po předložení souhrné zprávy, takže co ta souhrná zpráva? To se zase potom bude znovu korigovat na, na základě téhle té korektury, nebo jak to bude? V té souhrné zprávě to zase je jinak. Takže to bychom si tady zase měli vyjasnit. Jaké budou ty postupy? Děkuji. Prosím, přejete si odpovědět? Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rozdíly mezi zbytkovou mírou chybovosti, které vypočítalo eh, DG DEVCO a Evropský eh, účetní dvůr, eh, ta studie o zbytkové míře chybovosti má multiroční přístup. Takže tam je víceletý přístup a Evropský účetní dvůr se zaměřuje na platby, které proběhly, proběhly v průběhu finančního roku. Takže tam je prostě odlišná metodologie. studie zbytkové chybovosti představuje jednu míru chybovosti pro všechny aktivity DG DEVCO, e ale účetní dvůr vypočítává tu míru chybovosti pro evropský rozpočet, pro eh, rozšiřování a také pro další, rozšiř, pro další DG, jako je například eh, DG Eco nebo DG pro rozšíření a tak dále. Takže tam to je zase spolu. A to si myslím, že to jsou hlavní důvody pro rozdíly v té zbytkové míře chybovosti, tak jak to vypočítali služby komise a Evropský účetní dvůr. já bych velmi rád eh, pokračoval v debatě i v tom technickém dialogu s účetním dvorem, tak abychom si nějak sladili ty metodologie pro míru chybovosti navzájem. otázka předvstupní pomoci co se týče Turecka. Podle eh, naší metodologie bychom to neměli považovat za důkaz nějakého zneužívání. předvstupní pomoci. To je zase takový velmi technický účetnický postup, který vychází z toho, že tady jde o procesy, které jsou spravovány centralizovaně. finančními úřady v kandidátské zemi. Takže eh, míra chybovosti stanovená účetním dvorem, tady vlastně šlo o účetní postupy. Eh, účetní dvor vůbec neříkal, že ta částka těch 150 milionů euro byla špatně vynaložena. Eh, ta chyba je tedy technická a nespochybňuje eh, správnost toho předstupního financování. Všechny transakce, které vycházely z nějaké z odhadovaných nákladů potom se vrátili do účtů komise ještě před ustanovením konečného eh, účtu. Komise si tedy uvědomuje, že určité postupy nebyly řádně eh, dodrženy při eh, vyúčtování těchto výdajů a zase se to odděluje od, odlišuje od předchozích postupů těch vykazovaných výdajů. Takže my uznáváme, že je potřeba změnit způsob účetnictví, který se tady používá eh, v případě těchto vyúčtování. DG pro rozšíření už nastavilo nový postup pro vyúčtování výdajů právě na základě doporučení účetního dvora. Eh, poskytování eh, předvstupní pomoci se pojí s velmi přísnými kontrolami všech postupů ještě předtím, než je vyplaceno jakékoliv předfinancování. Eh, každý grant probíhá několik let a teprve ke konci toho grantu je možné vyhodnotit opravdový náklad a úspěch ta daného projektu. Takže eh, komise už určitě se poučila celou řadu lekcí a my si vážíme toho, že tedy eh, dvůr doporučil takovýto nový postup. A víme tedy, že tam nebylo započítáno to účetnictví Eh, účetnictví předvstupní pomoci do míry chobovosti. Toho si tedy vážíme. Děkuji paní Lamark za účetní dvůr, prosím. Děkuji. Vous avez posé, madame la présidente, plusieurs questions. Paní předsedkyně, vy jste tady položila několik otázek. Zda by rozpočtová pomoc měla být eh, odstraněna, zda by to mělo být tedy mm, nějak odděleno od té pomoci pro mezinárodní organizace, jak to započítat do míry chobovosti. Tady odpověď v tuto chvíli nemám. Protože mm, to by vyžadovalo změnu metodologie, změnu toho vzorkování a v tuto chvíli vám na to nemůžu poskytnout odpověď. Máme také zprávu, zvláštní zprávu o rozpočtové pomoci. Tam můžeme překontrolovat kontroly, které provedla komise a ujistit se o tom, že kritéria pro rozpočtovou pomoc byla správně uplatněna. Eh, ze strany daného státu. Ale je pro nás velmi těžké něco konkrétně kvantifikovat tady teď. Protože tady se jedná o oblast, kde je opravdu těžké poukázat na konkrétní nesrovnalost v tom auditu. Proč se, sou, proč se dvůr rozhodl nekvantifikovat eh, ty chyby v případě Turecka. Tady zdůrazňuji, že jsme nechtěli zmínit jméno země, protože tady nešlo o jakousi nesrovnalost ze strany dané země, ale byl to problém účetních postupů ze strany komise. Tady eh, je zase pár věcí, které jsou důležité, které vysvětlují celý případ. Komise už na některé poukázala. Takže ty účty jsou předběžné. Ty, k těm chybám došlo v době, kdy komise akceptovala, že některé věci vyjasní a něco tam tak trochu eh, vyčistila a ty chyby zmizely. Teď samozřejmě auditor se musí dívat na srovnalosti, které, má, které mají dopady na, účet, na účetnictví a které by mohly ohrozit důvěryhodnost eh, daného orgánu. <clears throat> Kromě toho tady tohle je eh, systémová chyba, která se tedy pojí s postupy eh, uplatňovanými na komisi. A to zase by mělo dopad na eh, další platby, které, tak jak jsme to viděli v případě i jiných zemí. My jsme se tedy rozhodli, že tyhle ty nesrovnalosti budeme považovat eh, za jeden typ nesrovnalostí. A jak už říkal pan komisař, operace proběhly bez problémů. A kdyby eh, tyhle ty nesrovnalosti měly dopad na ty účetní postupy, tak potom ve chvíli, kdy komise se rozhodne to hodnotit mm, na základě svého vlastního hodnocení, mohla by to vypadat, že ta nesrovnalost je tedy opravdu závažným rizikem. Ale je to zase něco jiného než nesrovnalosti, které vidíme třeba u těch uznatelných výdajů, u veřejných zakázek a podobně. Je těžké to tedy formulovat. Jsou tam rizika v účetních postupech komise, které je potřeba tedy napravit. Protože, řekněme, je tam určitá nesrovnalost ve smyslu souladu s finančním nařízením. Je tedy potřeba správně uplatňovat finanční nařízení. My jsme se tedy rozhodli to takto popsat a říci komisi, existuje zde toto riziko a ty operace potom na těch účtech byly opraveny. Ale tím samozřejmě ty chyby nemizí. Já si myslím tedy, že komise už si je toho problému vědoma. A tolik tedy vysvětlení z mé strany. Doufám, že jsem to trošku vyjasnila. Pro nás nejdůležitější je prostě poukázat na ty nesrovnalosti, na nějaké nedostatky v postupech a na jejich dopad na míru chybovosti, které by mohly být obrovské, protože kdybychom to tam zapracovali, tak ta míra chybovosti by se obrovsky zvýšila. My jsme tedy místo toho prostě řekli, eh, tady komise musí napravit určité postupy. Já jsem se jenom chtěla ujistit o tom, že se všemi budeme nakládat eh, spravedlivě. Já jsem jenom tedy chtěla jakési ujištění, že třeba s regionálními fondy nenakládáme jinak než s jinými fondy, třeba s rozvojovou pomocí. No ne, my vycházíme z metodologie, která je nastavená pro celý e, účetní dvůr naší e, koordinační jednotkou. E, statistická základna je tedy velmi přísná. Používáme to všichni, máme software, který vybírá určité operace, které potom jsou eh, kontrolovány, analyzovány našimi auditory, aby se ujistili, zda tam nejsou nesrovnalosti. Jistě víte, že to je tady velmi specifická operace. Evropská unie je zřejmě jediná, eh, kdo má takovýto systém. Tady nejde pouze o kontrolování účetnictví, <clears throat> ale díváme se i na samotné operace, které se s tím pojí. Většinou tedy, když děláte nějaký finanční audit nějaké společnosti, tak se díváte na účty, na to účetnictví, ale nedíváte se už na ty konkrétní operace. Takže naše metodologie nastavená pro celý účetní dvůr určitě se nechová jinak vůči externí pomoci. E, jsou operace potom, které nejsou v našem statistickém systému a ty jsou vyhodnocovány e, co do nesrovnalostí naším auditorským týmem. A potom ty nesrovnalosti, když je možné je kvantifikovat, tak se to dá do míry chybovosti a když se to nedá eh, kvantifikovat, tak se to dá do položky nekvantifikovatelné nesrovnalosti. A zase se díváme na to, jak probíhají ty operace a právě to jsme udělali v případě Turecka pane komisaři, takže dobře, ty opravy jsme udělali, to se opravilo. Opravilo se to v roce 2014. Ale to prohlášení o důvěryhodnosti se vztahuje na rok 2013. A tady o to jde. Ty informace, které nám byly poskytnuty, jsou prostě jiné, než když se na to potom takhle podíváme, nebo když nemůžete zvážit tu opravu to potom tedy nemá žádné důsledky pro to prohlášení ze strany generálního ředitele. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vás informovat, že generální ředitelství pro rozšíření již opravilo postup pro účtování, které se bude týkat projektu v rámci nástroje předvstupní pomoci IPA. Ještě se to tedy bude muset teprve promítnout do budoucích operací, ale pokud jde o věci, které zmiňuje tato zpráva, tak tady bych požádal také generálního ředitele. aby k tomu podal doplňující vysvětlení. Ještě bych eh, zmínil ty dvě poznámky, eh, které tady zazněly. A to financování či spolufinancování Evropské unie pomoci, při eh, pomoci, která je poskytována v rámci rozvojové spolupráce s mezinárodními organizacemi. Máme novou eh, smlouvu pro zprávu eh, evropských prostředků, ta by měla vstoupit v platnost 1. ledna roku 2015 na základě nového finančního nařízení. A to by mělo zlepšit kontrolu a také zapojení našich útvarů do společné pomoci, která je poskytována s jinými mezinárodními organizacemi, zejména pokud jde o otázku monitorování. a otázku společných rozvojových projektů. Pokud jde o takzvanou rozpočtovou podporu, budget support, tak to je součástí našeho nového přístupu, který jsme vypracovali A opět je to součástí našeho mezinárodního závazku, který na sebe vzala Evropská unie. Například eh, cílem zlepšit účinnost rozvojové spolupráce. Za, dále jsme se zavázali, že budeme pomáhat budovat partnerským zemím jejich vlastní systémy, aby na sebe mohly převzít odpovědnost za poskytování veřejných služeb. V této souvislosti tedy bude rozpočtová podpora i nadále součástí našich programů rozvojové spolupráce. My zde rozlišujeme mezi třemi druhy smluv nebo třemi druhy podmínek, chcete-li, které stanovujeme pro naše partnerské země. To nám umožní lépe reagovat na situaci v příslušném partnerském státě, protože některé státy jsou skutečně eh, velice eh, komplikovaných eh, situacích, na což je potřeba při naší podpoře reagovat. Chceme tedy respektovat základní hodnoty, co jsme posílili ve všech druzích smluv, včetně rozpočtové podpory. Vytvořili jsme řídící výbor, vedeme politický dialog eh, se zeměmi, jimž jsme poskytli odbornou technickou pomoc, abychom dále zlepšili zprávu veřejných prostředků a řízení rozpočtu. Máme tedy nastaveny zcela jasné podmínky pro monitorování a jsou zde také jasné příklady toho, kdy Evropská komise a útvary DG DEVCOM se rozhodly některé rozpočtové podpory pozastavit. V případě Ugandy, Mali, kdy jsme při monitorování zjistili, že například finanční či makroekonomické podmínky nejsou v dostatečné míře naplněny. To je ode mě vše. Děkuji. Děkuji. Eh, omlouvám se, že je to pořád mezi tím rozšiřováním a devko. Eh, pro příští rok bychom si měli zvážit nějaký nový model. Eh, <clears throat> generální ředitel Daniel, můžete nám říct, co jste tam vlastně tedy přesně podepsali? Děkuji. Děkuji za tuto dnešní diskuzi, která je velice důležitá. tomuto tématu. Děkuji tady paní Lamark za její prezentaci a vyjádření. Děkuji tedy za veškeré postřehy Evropského účetního dvora. K těm 150 milionům myslím si, že je velice důležité vnímat programy IPA ve své úplnosti. Takzvané schvalování účetnictví, uznání nákladů, to tady zmiňovala paní Lamark, k tomu dochází na samém konci procesu účtování, to znamená, tam zjišťujeme, zda bylo naplněno stanovených cílů, případně vymáháme peníze zpět. Dále existuje systém eh, pro předběžné financování Tady došlo k určitým změnám, abychom zohlednili doporučení účetního dvora a i tato nová doporučení samozřejmě bereme velice vážně, takže eh, v okamžiku, kdy jsme dostali doporučení účetního dvora, tak jsme se okamžitě rozhodli, že změníme systém a vytvoříme systém nový, který v budoucnosti bude provádět takzvané schválení účetnicí v okamžiku, kdy eh, provedeme uh, platbu v rámci předběžného financování. A to začne fungovat v příštím roce. Začneme u Turecka. Ono se to týká takzvaného nepřímého řízení, takže vlastně tří zemí Turecka, bývalé eh, Jugoslávské republiky Makedonie a Chorvatska. Předtím, než jsme zavedli tento nový systém, jsme postupovali tak, že jsem rozhodl, že jediné prefinancování, předběžné financování, které se bude poskytovat, bude pouze u uzavřených smluv, to znamená, tam jsme si zcela jisti, eh, jak už se situace vyvinula a jsem si jist, že tím eh, splníme veškeré požadavky. Dále tady zazněla otázka proč jsem podepisoval. Já jsem podepisoval, protože jsem byl přesvědčen a jsem přesvědčen, že to byl správný postup, vzhledem k tomu, že zde nehovoříme o významné chybovosti. Pokud je o významnou chybovost, tak tam je zcela jasné, jak to vypadá, řekla to i paní Lamarck. Tady je ovšem problém v účetnictví. Je to problém, který se musí řešit, poukázal na to účetní dvůr a my to řešit budeme. Děkuji. Já mám ještě několik otázek na pana komisaře a potom eh, bych dala slovo kolegovi Liberackému. Ještě se vrátím eh, k devku. Eh, víte, že tento výbor se zabývá už několik let organizací EMG. Já vám mnohokrát děkuji, je vám jasné, že se tím určitě hodně zabýváme, ale musíme pokročit ještě dál. Je ono totiž velice zajímavé, že je to je taková údajně mezinárodní organizace, alespoň dostává peníze z EU, bez uh, uh, výběrového řízení, ale uh, chybí jí uh, řada parametrů mezinárodní uh, organizace. Například nějaký stálý výbor. Takže my jsme se optali, jak ta zasedání poradního orgánu, toho stáleho výboru, kde by se všichni členové sešli, to je důležitá věc. Protože jinak je to soukromá firma. Otázkou je, je to soukromá firma, která vystupuje jako mezinárodní organizace? A, a nachází, zachází z ní e, komise jak s mezinárodní organizací, i když je to e, soukromá firma, co s tím. A teď jsme, a, e, a to bylo zajímavé, shledali, že zasedání stálního, stálého výboru eh, tady máme k tomu údaje za léta 2003-2002 a eh, zbytek je prohlášen za důvěrný, dokonce i datum takového zasedání. A já si myslím, že to není důvěryhodné. Já bych opravdu chtěla vědět, co to je za organizaci. To znamená, kdy proběhla zasedání této organizace jelikož komise je hlavní eh, dárce, eh, proč není zastoupená ve eh, nějakém stálem výboru? A musím říci, že tohle už ve mně vyvolává určité velké pochybnosti a určitě bylo zajímavé, jestli se za tu organizaci musí platit DPH nebo ne. Mám tady celou řadu otázek které se mi tady eh, nabízejí. My jsme požádali o eh, zápisy eh, z těch zasedání stálých výborů, to bylo také odmítnuto, protože je třeba povolení toho stálého výboru. Pane komisaři, jak to je? Údajná mezinárodní organizace, která dostává takových peněz od EU, neměli byste tak trochu vědět, jak funguje? A potom tady mám ještě jednu otázku. Jestli bychom eh, neměli eh, zjistit, kolik bývalých eh, zaměstnanců EMG pracuje u EU v komisi. Protože často jsme viděli, že rodinní příslušníci některých delegací tam pracují. A potom mají přístup k podkladům o výběrových řízení obědových řízení. To prostě ve mně nenechává příliš eh, dobrý dojem. Čili tam je ještě potom k tomu několik dalších otázek. Pane komisaři, já se, eh, je mi líto, že vás znovu musím obtěžovat s těmi eh, otázkami, ale třeba už tentokrát budete mít odpověď. Děkuji vám. Otázka a angažma a služeb komise s eh, Mezinárodní eh, skupinou pro řízení IMG už eh, se řeší další dobu. My jsme poskytli, myslím, poměrně podrobné odpovědi na dotazy, písemné dotazy, které jsme k tomu dostali. A ty odpovědi opravdu šly na samé hranice, bych řekl, eh, důvěrnosti údajů a ochrany osobní údajů, například eh, v rámci kontraktu s našimi partnery nebo eh, v rámci všeobecné legislativy. Ale IMG eh, byla eh, otevřeně eh, připravena překročit určitá omezení, pokud jde o ochranu údajů v rámci důvěrných dopisů vedení, které jsme také poskytli vašemu výboru mm, v rámci tedy zachování mlčenlivosti. Ale pokud jde o status IMG, V naší odpovědi jsme vyjasnili, že generální eh, ředitel Europaid neudělal eh, IMG eh, status mezinárodní organizace. V dopise z roku 2004, a to bylo na žádost IMG, skonstatoval, že tato organizace plní nebo naplňuje definici mezinárodních organizací v podle našich prováděcích finančních pravidel a v roce 2008 generální ředitel měl za to, že komise nemá informace, které by eh, odůvodňovaly přehodnocení tohoto prohlášení. Takže IMG mu bylo potvrzeno znovu, že tato organizace eh, spadá do eh, kategorie mezinárodních organizací. Pokud jde o nové eh, delegované kontrakty, které máme s IMG, tak ty jsme eh, přerušili s IMG už od února 2014. A, a pokud je o data smluv, nebo účasti eh, eh, zástupců komise na jednáních IMG, tak eh, ta jsou obsažena v té důvěrné odpovědi. Pokud bude třeba nějakých dalších informací, tak bych vyzval pany generální ředitele. Samozřejmě, pane generální ředitele, máte slovo. Já mnohokrát děkuji. Jak pan komisař právě říkal, jakékoliv eh, nové eh, kontrakty eh, v rámci přenesené pravomoci byly s IMG přerušeny od roku 2000, od února 2014. Probíhá nové šetření, které se týká toho, co jste zmiňovali. Je tady problém možného střetu zájmu mezi dvěma místními pracovníky delegace EU a zaměstnanci MG. To se teď prošetřuje. A e, jediná, e, to je jediná situace, o které víme. A doufám, e, že velice brzy příslušné orgány komise dojdou eh, k eh, závěru v těchto dvou případech. Hovoříme zde o zaměstnancích, kteří byli na vysoce nízkých úrovních žebříčku odpovědnosti. Nemohli rozhodovat například o zakázkách. Takže tohle se prošetřuje. a výsledky vyšetřování zatím nemáme k dispozici, a, nebo to, co máme k dispozici, můžeme eh, předat parlamentu eh, pouze eh, s, v rámci pravidla zachování důvěrnosti a z pochopitelných důvodů. Mnohokrát vám děkuji. Ono často informace jsou důležitější než konkrétní funkce. Každopádně se těšíme na ty dokumenty. Pan kolega Ryberacky. Děkuji vám, paní, předsed, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já pořád přemýšlím o tom, že tady projednáváme absolutorium za rok 2013, kdy to nebyla tahle komise. Pan eh, komisař Mimica ještě se nezabýval touto tématikou, takže na jednu stranu eh, to je eh, možná výhoda, protože bez menšího zkreslení z vaší strany, pane komisaři, tady možná, tady ten faktický stav nemusíte obraňovat, protože to nebyla vaše komise, ani jste na to nebyl zodpovědný. A je tady o čem se bavit. Každopádně. Eh, eh, veškeré ty otázky paní eh, Gresle, pokud je o formálně účetní záležitosti, podporuji. A ještě bych poukázal na druhou, druhý aspekt, na takzvanou performance, na výkonnost. Vy jste říkal, 5, minut, lidí, 5 milionů lidí dostalo vodu, 20 milionů kanalizaci. Tak první otázka, kolik jich mělo dostat? Přesně 5 a 20 nebo 15 a 40? Nebo 3 a 15? Čili udělali jsme něco, ano, ale udělali jsme více než plán nebo méně? Související otázka další. Vědí ti lidé, jestli eh, eh, vůbec dostali tu vodu a kanalizaci eh, z prostředků Evropské unie, protože to je mimo jiné cíl, aby oni se dověděli toto. Takže chtěl bych, abychom velmi jasně věděli, že Eh, tady máme úroveň chybovosti, máme tady eh, metodologické eh, rozpory, o kterých jsme hovořili. To je jednoznačná podmínka. Tam nesmí být chybovost vyšší než určitá významná hladina, ale potom vždycky musíme oceňovat, musí, musíme vždycky ohodnotit ten dosažený efekt, čeho jsme dosáhli a co jsme plánovali a kde jsou rozdíly a proč. Pane komisaři, Kdybychom chtěli eh, přijít s nějakým eh, příkladem rozporu, eh, mohl byste vyměnit, tedy vyjmenovat nějaké dva, tři, kde jsme plánovali více a dosáhli jsme méně, nebo jsme naopak plánovali méně a dosáhli více? A mohl byste vysvětlit při té příležitosti, proč? A pak jsem se chtěl zeptat konkrétní, <coughs> na konkrétní věc, a sice rozpočtová podpora přijímajících států v každodenním provozu jsme eh, kolem toho eh, prošli, ale eh, zapomínáme, že může dojít k korupci, k nevhodnému k nevhodným investicím. Čili víme, do jaké míry konkrétní země vykázaly, kolik peněz se dostalo ke konečným příjemcům a kolik peněz se nám ztratilo po cestě. Eh, jezdí konkrétní pracovníci vašich ředitelství eh, do eh, příjemcovských zemí a zkoumají to, co se tam děje? Kdysi jsme mývali takový názor, že je tady, že některé země nejsou dostatečně atraktivní a zaměstnanci tam nechtějí vyjíždět. To se prý změnilo teď. Takže jezdíme tam, kontrolujeme, víme, jak Eh, se eh, to dostává k příjemcům. A potom další věc. Máme tady rozdíly, nevyřešené peníze, nebo špatně, eh, špatně mm, peníze, se které se špatně hospodaří. A co s tím? Máme tady nějaký recovery plan? Kolik prostředků budeme moci stáhnout zpátky? Jaké procento prostředků, které jsou špatně využité, misused, získáme zpátky? A máme nějaký harmonogram na jejich stažení zpátky? Protože bychom také chtěli eh, znát eh, obecnou rozpočtovou situaci. Bavíme se tady o tom, budeme se zabývat rozpočtem na rok 2015, takže tohle už je vhodná otázka. A potom ještě poslední eh, věc. Bylo by opravdu velmi slušné vědět, kolik z těch nevyužitých nebo špatně využitých prostředků vůbec můžeme získat zpátky. To je věc. A potom problém IMG. To je eh, třeba vyjasnit, protože eh, není třeba kolem toho vůbec vířit eh, zbytečné emoce. Tady máme spolupráci s jinými organizacemi jako OSN. Vždycky jsme komisi vytýkali, že naše pozice je tam příliš, sla, příliš slabá. Čili je vhodné tam dát peníze, jsme vždycky slyšeli, ale neptat se, na co jdou. Ale my chceme vědět, kam jdou naše peníze to eh, musí eh, eh, být podřízeno také kontrole efektivity. A jestli, ať si ty peníze dávají pod vlajkou OSN nebo Evropské unie, my chceme vědět, jestli je tam ta vlajka Evropské unie, protože to pro nás má také určitý význam. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Děkuji za tyto velice důležité otázky. Pokud jde o cíle a stanovování cílů pro naše programy rozvoje, zde musím uznat, že již tradičně si programy často nestanovují cíle tak dopodrobná, že by tam byl konkrétní počet pracovníků stanoven počet lidí, jimž by měl být zajištěn přístup k čisté vodě, k potravinám a tak dále. Jsme si tedy vědomi toho, že monitorování našich postupů, které by bylo zaměřeno na dosahování výsledků, se musí zlepšit. Proto také právě teď zavádíme rámec, který bude založen na sledování výsledků. Zpracováváme k tomu konkrétní metodiku a to by nám mělo umožnit lépe srovnávat výsledky a to, nakolik se jim podařilo dosáhnout stanovených cílů. To je také jedna z priorit, které jsme se stanovili pro příští rok, pokud jde o další zlepšování našeho fungování. Ale obecně bych řekl, že ta fakta, ta čísla, která jsem zde představil, jsou podle mého názoru velice dobrá, bez ohledu na to, zda tam je možnost srovnání oproti předem stanoveným cílům či nikoliv. Ale myslím, že i kdybychom tyto částky či tyto fakta srovnali, tak eh, myslím, že bychom zjistili, že dosažené výsledky jsou přiměřené stanoveným cílům, ať už je oblast eh, vymícení chudoby či zlepšení životních podmínek. Nicméně vím, že musíme situaci zlepšit, pokud jde o větší orientaci na dosahování cílu, lepší orientaci na výsledky. Takže nejde jenom o přispívání určitými finančními částkami do rozvojové spolupráce. Nejde jenom o, o ten objem finančních prostředků, to již nebude. Pro příště tím nejdůležitějším kritériem spíše se začneme více orientovat na to, jakých výsledků v rámci rozvojové spolupráce dosahujeme. Pokud jde o viditelnost, tak to je dlouhodobý problém. Je to pro, eh, pro Evropskou unii skutečně dlouhodobý problém v rozvojové spolupráci, zejména pokud jde o programy, na nichž spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, ať už se jedná o OSN či další subjekty. Při zajišťování přístupu k základním službám, čisté vodě, potravinám a tak dále Často se dostatečně nezveřejňovalo, že toto se podařilo zajistit díky podpoře ze strany Evropské unie. A proto si myslím, že je důležité, že jsme eh, vytvořili tu novou smlouvu o řízení evropských prostředků, která vstoupí v platnost v příštím roce, jak už jsem říkal, protože to jednoznačně zlepší kontrolu řízení našich prostředků společně s dalšími organizacemi na mezinárodní scéně, ale zlepší to také viditelnost evropské pomoci na celosvětové scéně. Proto se jedná o úkol, který rozhodně musíme v budoucnu splnit. Pokud jde o vymáhání částek, tak eh, většinou jde o částky, které byly využity, jak byly vyplaceny jako zálohy, ale nebyly využity plně. To znamená, že způsobilé náklady u projektu se nakonec ukázaly být nižší než částky původně plánované. To je ten nejčastější důvod pro vymáhání prostředku. Zjišťuje se při auditech také to, zda finanční kontroly neukázaly, že příjemci si ne, náhodou nenaučtovali podle smluv také nespůsobilé náklady, nepřípustné náklady a někdy to také vede k vyšetřování ze strany OLAFu. V roce 2013 představovaly vymožené částky 449 milionů eur, což představuje zhruba 5,4 celkových plateb. A Takže když dojde k nějakému sporu mezi mm, mm s se smluvní stranou, tak samozřejmě se snažíme nejprve eh, smírčím způsobem situaci vyřešit, než eh, přistoupíme eh, k vymáhání například soudní cestou, takže vždy se snažíme o smírčí řešení a pečlivě dbáme na důsledné vymáhání nesprávně vyplacených částek. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich habe selber auch noch eine Frage. Das Mitgliedsland, das Sie am besten... Eh, Členská, členský stát, který znáte nejlépe, musel také potom place, platit eh, eh, finanční částky zpátky z přestupní pomoci. Tady hovořím o Chorvatsku, potom také o Rumunsku. Tam to bylo ve výši zhruba 20%. Máte k tomu nějaké vysvětlení? if tak pokud se teďka eh, musím vrátit zpátky do, do své eh, jaksi, národní pozice, tak eh, musím přiznat, že možná nevím, neznám přesně ty detaily. Možná za, zástupce z DG Enlargement k tomu něco řekne více. Ano, my tam máme neschody k, přílo, k příloze, v příloze 3. Tam právě jde o ty vracené částky. E, tam je, jde o to, že ty předpokládané náklady byly vyšší než reálné náklady. E, třeba v tom, eh, v těch tendrech eh, vzešly jako vítězové projekty, které byly levnější, než prostě byl ten tender nastavený. A to je tedy eh, případ Chorvatska, ale i jiných zemí, které, kterých se to týkalo v tom přestupním procesu. <clears throat> Takže to je zase dopad toho speciálního účetnictví, které, které to takhle eh, vyúčtovává, že se ty peníze musí vrátit zpátky, pokud je to nadhodnoceno na začátku. Ano, to je správně, vždycky v rámci eh, velmi přísného kontrolního postupu, který na, na konci eh, porovná, jaké byly ty odhady, jaké byly ty náklady a jak, jaká je, jak vysoká je tedy ta vracená částka. Pane komisaři, řekněte prosím ještě jednu věc ke Kamerunu, prosím. Vy jste říkal, že existuje jedna delegace, <clears throat> která tam takhle eh, vyrazila. Eh, můžete k tomu něco, něco říci, kdo to přesně byl za, za Albe, za Nové? Pardon, omlouvám se, to bylo za staří nebo noví eh, zástupci, ano. <clears throat> Děkuji. Kamerun, Kamerun byla jedna ze zemí, eh, které eh, získaly prostředky z našeho rozvojového fondu a zjištění účetního dvora byla spochybněna tam, eh, tam šlo tedy o interpretaci veřejné zakázky. Proběhl tam tender pro automobily. A technické specifikace toho výběrového řízení mm, účetní dvůr vyhodnotil jako příliš omezující, to znamená, že v podstatě už poukazovali pouze na jednoho eh, konkrétního výrobce automobilů, který by mohl naplnit tyto specifikace. A potom eh, při prostudování těch technických údajů se ukázalo, že to tomu tak nebylo, eh, že minimálně další dva nebo tři typy automobilů by splnily tyhle ty podmínky toho výběrového řízení. Problém tedy byl potom v tom, že v tom výběrovém řízení, řízení byla tedy předložena pouze jediná nabídka a to potom zřejmě vedlo k těm pochybnostem ohledně jakéhosi nasměrování těch eh, zadávacích podmínek, eh, které byly příliš výhodné pro eh, tedy jedno, jeden typ automobilů. Nicméně existují dobré důvody pro to, aby hodnocení těchto výběrových řízení bylo spadalo do rámce Eh, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a my bychom i nadále rádi vedli dialog s účetním dvorem o tomto konkrétním eh, případu v Kamerunu. Možná generální ředitel by k tomu chtěl také něco říci. Paní Lamark, máte k tomu něco? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. E, to se zase napojuje na Evropský rozvojový fond. E, pokud chcete, mohu se k tomu vyjádřit hned, ale možná bychom si měli počkat e, na to, až budeme mít taky pár slov k tomu konkrétnímu bodu. Obracím se na Martinu, jestli už by k tomu něco chtěla říci. Merci, madame la présidente. Dobrá, takže nejprve se vyjádří paní Lamarck, říkala paní předsedkyně. Děkuji. Takže tady vlastně jde o to, že je to financováno z e, členských států, ale spadá to tedy pod dohled EU. Tady šlo v podstatě o 3 miliardy eur za rok 2013. Budeme mít také eh, negativnější zprávu o řadě těch plade, protože asi 27% těch 165 transakcí, které jsme přeskoumali, byly, eh, eh, tedy tam došlo k chybě. My teď vidíme, že ta míra chybovosti je 3,4% a vypadá to, že to ještě eh, půjde nahoru. Co zatím stojí? Jednak zase nesoulad s pravidly pro e, zadávání veřejných zakázek, to se týká také v oblasti rybolovu u 19 To bylo tedy k tomu rybolovu, potom eh, nedostatek eh, třeba eh, materiálu, potom nespůsobilé výdaje, potom tam byly také výdaje, které vůbec nebyly vyplaceny, to je zase u kapitoly 7. Významnou částí těch nesrovnalostí jsou však eh, chyby pojící se tedy s těmi eh, veřejnými zakázkami. Potom, eh, co se týče tu výroční zprávu DG Europe, tam jsou opět některé nesrovnalosti, nejasnosti je tam dokonce výhrada k legálnosti těch operací, protože více než 2% plateb jsou riskantní. A to je tedy vyšší míra než ta um, míra významnosti chyb. A je tam také všeobecná výhrada. Většinou tedy ty výhrady se stahují ke konkrétním operacím ale tady jde vlastně i o to, že postup dohledu eh, poskytuje určitou důvěru, která zase jde oproti té eh, míře chybovosti. Jinak eh, pan komisař už zmiňoval několikrát otázky, které se s tím pojí. My tady máme jaksi neschody s komisí ohledně jedné konkrétní operace, jak to stojí v té zprávě. A když tedy hovoříme o těch veřejných zakázkách, tak například vy jste hovořil konkrétně o e, nákupu automobilů v Kamerunu, o tom, že, že tam tedy byly e, asi tři nějaké eh, nákladní automobily a tři, tedy tři terénní vozidla a potom nákladní automobil. A tady zase jde vlastně o otázku konkurence, konkurence schopnosti My jsme se tomu věnovali <coughs> opravdu detailně v eh, tom auditu. Zabývali jsme se všemi těmi charakteristikami těch eh, terénních eh, automobilů, jak tam fungují převody, jak, eh, jaké je tam odpružení a podobně. Ne, nebudu tady zacházet úplně tedy do detailů, ale máme tedy detailní zprávu kterou jsme předložili a na rozdíl od toho, co říkala komise, e, se tedy opravdu ukázalo, že některé ty modely třeba nebyly dostupné vůbec na trhu v Kamerunu a že tedy v podstatě jenom dvě možné nabídky tam byly, Mitsubishi a Toyota A opravdu to poukazovalo, všechny tyhle ty detaily poukazovaly na jakési omezení té nabídky, protože ten detailní obsah de- těch technických po- podmínek a požadavků byl příliš omezující. Ono je samozřejmě důležité vždycky mít e, dobře nastavenou konkurenci. A komise opravdu si tohle musí hlídat. A když potom ještě se zamyslíme nad dárci, je důležité jasně a dobře definovat technické podmínky a kritéria tak, aby to bylo dostatečně konkrétní, aby je tedy podniky mohly plnit. Ale zas to nemyslí být detailní natolik, aby to omezilo konkurenci a hospodářskou soutěž. Takže <clears throat> tady si myslím, že to tedy bylo nastaveno chybně. A my se musíme tedy dívat na správnost úč, účtu. Ty dokumenty, které tedy jsme měli k dispozici k této otázce, nebylo jich zase tolik, ale potom jasně poukazují na tu míru chybovosti. A trošku to jde v protikladu oproti tomu, co říkala komise. A v Kamerunu si tedy o to dělali starosti, dělali si starosti eh, o ty postupy. Jsem obdržela také e-mail a tady říkám přesně, co tam bylo. Všimli jsme si, že v posledním dosie, eh, kdež šlo o automobily, eh, tam šlo pouze o nabídky dvou společností, což je překvapivé a měli bychom si opravdu na tyto dosie dát velký pozor abychom mohli rozšířit tento typ eh, nabídek. Zacházíme snad příliš do detailu ohledně toho vybavení, které potřebujeme. Takže tohle jsme tedy dostali z konkrétní eh, dané delegace v tom Kamerunu. Oni si o tom dělali starosti. Možná, protože byli pod tlakem kamerunského ministerstva nebo něco podobného ohledně tedy těch technických specifikací, které byly limitující, takže tedy jenom omezený počet dodavatelů mohl poskytnout eh, ta, eh, ten automobil. Nakonec to tedy bylo Mitsubishi. Možná nemusíme zacházet do všech detailů těch terénních vozidel, které se prodávají v Kamerunu, ale tady nám opravdu jde o to, abychom, eh, o tu míru chybovosti, abychom to mohli opravit. A E, e, za druhé také víme, že celá otázka zadávání veřejných zakázek je citlivá, protože vždycky za, definování těch konkré- za definováním těch konkrétních kritérií je někdo, kdo se třeba snaží e, privilegovat jednu společnost oproti jiné, nebo kdo je například příliš velkorysý, co se týče dodržování podmínek dárců a podobně ale eh, opravdu něco není v pořádku, když pouze jedna firma může splnit zadávací podmínky. Musíme tedy eh, zajistit také, že, eh, ta, že, že, že to není takhle falšováno. E, ještě e, další věc, kterou se, e, na kterou jste se ptali, která se neobjevila v té zprávě, to je klasický případ, příklad toho, kdy ta nabídka se rozdělí na několik částí. I když tedy ty dodávky pochází z různých částí. já tohle to znám, tohle to jsou problémy, které eh, se objevují velmi často. Prostě dochází k tomu, že postupy jsou manipulovány určitým způsobem, tak, aby se třeba eh, nějaká firma vyhnula eh, pravidlům mezinárodní hospodářské soutěže. To třeba platí pro hygienické zařízení, nebo aby prostě byla zvýhodněna určitá konkrétní společnost, protože tedy v tomto případě mm, nějaké konkrétní auto se víc líbí té osobě, která jej nakonec bude využívat, která s ní bude jezdit. Takže pak se poupraví ta dokumentace. A mm, já si myslím, že to, co my jsme tedy eh, přeskoumali, stojí v rozporu s tím, co říkala komise a proto jsme tedy ze strany účetního odboru poukázali na tuto nesrovnalost ohledně veřejné zakázky. Já si tedy myslím, že tady je opravdu chybné využití eh, toho postupu pro zadávání veřejných zakázek. Můžeme nalézt celou řadu důvodů, proč k tomu asi došlo, ale ty závěry jsou jasné. A já trvám na tom, že my nepochybujeme o této konkrétní nesrovnalosti. My o tom nemáme eh, pochybnosti. A doufám tedy, že jsem vysvětlila eh, naše stanovisko. A jinak připomínám komisi, že delegace v Kamerunu už rozpoznala problém a dobře zareagovala. Děkuji. A nyní eh, paní kolegyně Dlabajová, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, eh, nejdříve bych chtěla poděkovat paní Daniele Lamarck za eh, detailní, velmi konkrétní audit a za zprávu. Děkuji za tu spolupráci. Děkuji také panu komisaři za všechny odpovědi na otázky, na písemné otázky, které jsem si také prostudovala, mám k ním nějaké doplnění. My jsme tady před, eh, minulý týden, před deseti dny, jsme tady měli zástupce Evropské investiční banky, takže jsme se dívali na tu jednu část eh, financování. A už jsme si v tom dělali nějakou strukturu, nějaký, nějaký eh, takový, já říkám, mentální pořádek a chtěla bych udělat něco podobného tady, abychom viděli, jak do detailu půjdeme v té diskuzi. Já vidím ve své zprávě tři takové velké okruhy a ke každému mám nějaké dotázky, otázky na komisi. První okruh eh, se týká strategických úvah typu politických priorit, základního zaměření podpory na prioritní oblasti, což samozřejmě ekonomický rozvoj, sociální věci, vzdělávání, životní prostředí a tak dále. Případně stanovení typologie nástrojů té konkrétní podpory, která bude využita na tu kterou politickou eh, prioritu. Já tady vidím velký význam ve výsledném průniku těch pohledů, to znamená určení nejvyšší priority. A tady mám první, pro mě velmi důležitou otázku na komisi. Jak dochází při volbě podoby podpory ke skloubení cílů politických a ekonomických? To pro mě znamená v případě, kdy je silný politický zájem provázen nevždy prokazatelnou ekonomickou efektivností a návratností. Jak se určuje ta nejvyšší priorita? Co se týče <clears throat> druhého okruhu, tak ten pro mě v tom reportu, jak je budu směřovat, zahrnuje záležitosti vývoje a výkonnosti jednotlivých finančních nástrojů a forem podpory, včetně risk managementu, ratingu, PPP projektů, typu podpůrných nástrojů. A ten se týká už vlastního fungování finančních nástrojů na základě priorit určených a rozhodnutých v rámci prvního okruhu a pro mě tedy zahrnuje záležitosti fungování řízení rizika v těchto specifických případech, to, jak je rizikovost nástrojů ovlivněna chybovostí či jiným typem selhání, jaké jsou vyhodnocené efekty podpory jak pomocí socioekonomických ukazatelů, tak ukazatelů finanční návratnosti a podobně. Tady mám konkrétní dotaz, který má částečný obsahový průnik s tím, co jsme diskutovali s Evropskou investiční bankou minulý týden a to je, jaký je očekávaný a předpokládaný rozsah zapojení finančních nástrojů s využitím kompetencí Evropské investiční banky v delším časovém horizontu, jak to vidí komise. Ten třetí okruh pro mě zahrnuje ryze provozní záležitosti, typu na jaký účel se vynaložil, jaký typ provozních výdajů a proč. Takže tady samozřejmě máme nákladní a terénní vozidla v Kamerunu jako příklad, různé využití letenek v business třídách, proč je někde otevřená kancelář a někde ne, proč je financována ta či ona podpůrná aktivita, proč je vytvářeno to či ono pracovní místo. Takže tady už se jde ke konkrétním příkladům a je tam spousta otázek právě, na které komise eh, odpověděla. Um, jak už jsem zmínila, je tady silný obsahový průnik právě s tou diskuzí s Evropskou investiční eh, bankou. Já se snažím vždy i pro kolegy a pro eh, stínové zpravodaje, děkuji, že tady někteří, někteří jsou, snažím se udělat tu diskuzi trošku systematickou a organizovanou a pak otevřít prostor pro otázky. Takže dvě otázky už jsem zmínila. Mám ještě další tři otázky, které se týkají eh, doplnění k písemným odpovědím ze strany komise. První moje otázka se týká, um, se váže na otázku číslo 13 v písemných odpovědích. A chtěla bych se zeptat, zda nám komise uh, může dát k dispozici nějaké odhady uh, toho, těchto financování ze strany členských států, že do country's contribution. Druhý bod se týká otázky 16, a tam bych se chtěla zeptat, jestli je možné získat v rámci té otázky 16 nějaké konkrétní uh, příklady. Které země, jaké částky a jaké byly důvody pro zastavení pladeb. Takže to je doplnění té otázky číslo 16. Poslední moje otázka, kterou považuji za důležitou, a tady skončím, dám prostor dál, abychom se potom dostali k dalším uh, tématům. Uh, co se týče realokace fondů. V současné době um, Nevyužité fondy se mohou realokovat pouze do jiných projektů. Jak to vidí komise do budoucnosti, zda tyto fondy by se neměly vrátit do rozpočtu, do hlavního rozpočtu? Takže toto jsou moje, moje dotazy a spíš jsem se snažila systematicky to rozejít do tří oblastí. Doufám, že jsem pomohla i všem se v tom zorientovat. Děkuji předem za odpovědi. Komisár, bitte. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji. Obecně k EDF. Eh, e Pokusím se, eh, eh, já jsem se pokusil to naše stanovisko už vlastně vyjádřit ve svém úvodním proslovu. Takže proto se teď zaměřím rovnou na některé podrobnější věci k Evropskému rozvojovému fondu. Nejdříve k těm eh, dvěma eh, sporným eh, věcem s dvorem v Kamerunu a v Kongu. Ano, je zřejmé, že i nadále se shodneme na tom, že se neschodneme v těchto dvou otázkách. V Kamerunu si myslíme, že ty technické specifikace eh, nebyly omezené pouze tak, aby eh, eh, bylo možné dodat jenom jeden typ pick-upu s pohonem na všechny čtyři kola. Umožňovalo jich to několik. Pokud by bývaly byly připraveni předložit své nabídky. A potom eh, tam k tomu rozporcování zakázek v um, Demokratické republice Kongu. Kongo je země eh, z definice krizová. A podle našich pravidel eh, finančního a rozvojového angažma delegace mohla zvolit postup eh, zcela bez eh, výběrového řízení a mohla přímo eh, požádat o nabídku poskytovatele těch drenážních trubek. Ale tak tomu nebylo. Rozhodli jsme se, že půjdeme pro, tedy tím řádným, plnohodnotným prostředkem postupem pro udělení veřejné zakázky. Takže pokud se eh, pokud bychom bývali to chtěli dát jednomu konkrétnímu eh, dodavateli, tak by to bylo mnohem eh, snažší v rámci těch pravidel pro krizové země, kdybychom to dali přímo tomu dodavateli. Takže myslím si, že tam rozhodně nemohl být žádný úmysl nebo špatný úmysl tohle eh, nějakým způsobem eh, rozporcovat nebo eh, mm, udělat na míru někomu. To rozhodnutí bylo dáno spíše místními okolnostmi. které Eh, z nás spíš vedly k eh, tomu rozptýlenému nákupu velkých betonových eh, trubek, tak abychom se vyhnuli transportním nákladům a využívali spíš místních výrobců v těch rozlehlých prostorách Konga. Pokud je o ty strategičtější otázky, na které se ptala paní zpravodajka. Tam jde o ty eh, strategické priority a politické a ekonomické priority ve spolupráci s EDF a našimi partnerskými zeměmi. Je zcela zřejmé, že dohody, eh, nebo dohoda z kotonů, která upravuje eh, obecně partnerství s zeměmi AKT, je velice specifickým a komplexním mixem eh, priorit eh, eh, obchodních, politických a rozvojových a specifických aranžmá, jejich cílem je vykořenit chudobu z zemí AKT. Konkrétní výběr nástrojů není jenom na Evropské komisi. to děláme opravdu partnersky. Tím, že partnerským, partnerské země necháme, aby vytipovali uh, určité omezené množství prioritních sektorů pro naši rozvojovou spolupráci, pro, pro financování z EDF. Tohle uh, jsou obyčejně tři až čtyři prioritní oblasti, kde my eh, samozřejmě máme, tedy vedeme konzultace s partnerskými zeměmi. Ale eh, eh, ty prioritní sektory opravdu odrážejí rozvojové potřeby partnerských zemí. Obyčejně to jde do zemědělství, bezpečnostní potravin, a zdravotnictví, eh, rozvoje zdravotnictví, rozvoje školství. V tom našem přístupu už nepřijímáme financování infrastrukturních priorit, zejména ne silnic. Myslíme si, že jsou jiní dárci, nebo když jim budeme říkat dárci, kteří eh, dělají takovéhle infrastrukturní investice. A my se spíš eh, zaměřujeme na priority eh, regionální infrastruktury. Když posuzuji eh, ten synergický efekt těch jednotlivých prioritech v Africe, často zjišťujeme, že že naše zahraniční politická reakce musí být eh, vždycky eh, spojena s našimi rozvojovými programy. Bez stability, bez bezpečnosti v konkrétní partnerské eh, zemi nebo v nějakém regionu nemůže být úspěšná a rozvojová nebo hospodářská priorita naplněna ale bez eh, pokroku v rozvoji zase eh, nebude trvale udržitelná dlouhodobá bezpečnost. Takže naše rozvojová politika je do značné míry eh, zaměřena na posílení vazby mezi bezpečností a rozvojem. Samozřejmě máme některé problémy, které je třeba zcela vážně řešit. A to především eh, financováním těch bezpečnostních eh, nebo stabilizačních operací. A to jsme asi nechtěli řešit právě tady eh, v rámci absolutoria na rok 2013. Proto hm, bych rád o tomto debatoval až v rámci revize nebo přehodnocení MMF tedy o tom hledání těch vhodnějších instrumentů, eh, které by neodkláněly peníze na rozvoj někam jinam. K těm finančním nástrojům EIB a k naší spolupráci eh, a rozvojovým programům EIB, tak je pravda, že my eh, Některé eh, granty EDF eh, přesměrováváme eh, tedy přes EIB a jiné veřejné finanční instituce tak, abychom spojili ty finanční nástroje dohromady a mohli tak mnohem eh, lépe financovat například infrastrukturní projekty. Úroveň tohoto směšování eh, je hodně vysoká, je to 20, 25 krát eh, hodnota našich grantů. 1,6 miliard eur, které za posledních sedm let Eh, jsme přidali k především eh, prostředkům eh, nebo koncesionářským úvěrům EIB e generovalo přes 40 miliard eur takovýchto úvěrů na řadu infrastrukturních projektů. Takže Tohle jsou eh, finanční nástroje, které bychom eh, rádi rozvíjeli s Evropskou investiční bankou a s dalšími eh, finančními institucemi. Možná, že ještě vy byste mohli ještě konkrétně odpovědět k těm provozním nákladům našich projektů, pane generální řediteli. Nevím, jestli jsem úplně eh, pochopil eh, tu otázku těch eh, příspěvků členských států, jestli se to týkalo celkem, celkově EFD, nebo tedy EFD, nebo celkových těch aktivit. Tak pokud jde o pozastavené platby v rozpočtové podpoře, tak jak komise už měla dříve, docházelo k situacím, kdy byly pozastaveny platby k různým situacím v současné době máme eh, pozastavené v Ugandě. Eh, po určitém eh, počtu posouzení. Také jsme platby pozastavili k Haně na rozpočtovou podporu. Nevím přesně tu částku, ale je to obrovská částka. Nějakých 200 milionů eur. Také jsme teď pozastavili platby k Vajaně. Ve všech těchto případech ten postup je, že delegace posouzí situaci a podle kritérií, eh, která byla a to podle kritérií, která byla eh, v těch eh, programech rozpočtové podpory. Obyčejně se to týká finančního řízení a podle určitých benchmarku. A když eh, se tohle nedosáhne, tak je rozpočtová podpora pozastavena. A to se dělá po eh, setkání výboru na vysoké úrovni vnitřního, kde je zastoupeno nejen DEFCO, ale také ECFIN. A já jsem Naše služby odpovědné za otázky lidských práv eh, tam v tom také eh, jsou zapojené. A to posouzení eh, se plně zadokumentuje. A když ta kritéria nebyla splněná v těch jednotlivých věcech, tak ukončíme výplaty. Takže vyplácíme hm, proti výsledkům, pokud se dodržují stanovená kritéria v jednotlivých programech. Pokud jde o otázku realokací eh, do, veřejné, eh, do obecného rozpočtu, si víte, že my jsme alokovali eh, určitou částku zemím na základě tzv. orientačních programů. To bylo v procesu, do kterého byl zapojený parlament. Prostředky, které nebyly využity, pořád budou moci být eh, využívány podle eh, pravidel EDF a URF. E Máme eh, dvou miliardovou výkonnostní rezervu, která nám umožní posílit alokace do některých zemí v souladu s výkonnostními kritérii která budou eh, vytvořena příští rok. Takže neexistuje žádný mechanismus, jak bychom mohli eh, eh, převést prostředky vydělené jedné zemi na jednou druhé zemi. Ale samozřejmě ty orientační programy můžeme revidovat a podle stejného postupu se zapojením parlamentu na jedné straně a členských států na druhé straně. To lze. Děkuji. nejsou uh, eh, žádné další otázky eh, eh, ze strany paní zpravodajky, tak dostane slovo kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat paní Dlabajové za zájem, který projevuje za její dotazy. Já bych se také chtěla zeptat na některé konkrétní záležitosti, konkrétně Hovoříme tady o určitém riziku, protože nám jde o rozpočtování ERF, eh, e eh, ale komise nás upozornila, že je možné, že některé členské státy, které dnes dobrovolně eh, se účastní na tomto fondu, by se mohly v dalším období stáhnout. A mě by zajímalo, zda máte nějaký seznam těchto států či zemí, které uvažují o um, určitém stažení, neboť tady vidí určité uh, problémy. Tak eh, děkuji. Děkuji, děkuji komisi za, za to spolupráci a je jasné, že je potřeba dostáhnout určité standardizace, homogenizace, eh, kontroly ze strany parlamentu. Ale mě by zajímalo, zda uh, vy jako komise, protože mnohem lépe znáte fungování v této oblasti, zda nám můžete říci, které jsou ty země, které eh, mají zatím nejvíce problémů. A další věc, příjemci. Zde ho, hovoříme o projektech zajištění elektřiny, čisté vody a tak dále. Mě by zajímalo, zda máte i v této oblasti podobně jako třeba u SZP, povinnost veřejně publikovat veškeré podniky, které jsou příjemci podpory eh, v rámci eh, tohoto fondu. A další věc, to se týká biznisových center, které se vytvářejí uh, v různých oblastech, například eh, v Latinské Americe, v Číně, zemích Asánu, v Indii. Tady by mě zajímalo, zda tedy revidujete, zda přinášejí dostatečnou přidanou hodnotu a zda nám můžete říci, kde fungují tyto biznesová centra, kde přinášejí podle vašeho názoru největší přidanou hodnotu. Zajímá mě například Čína, Indie. Děkuji. Yes, when it comes to the budgetization of the EDF. Děkuji, co se týče toho EDF eh, e a eh, propojení do rozpočtu my máme závazek navrhnout tu, eh, toto eh, takzvanou budgetization eh, fondu EDF do roku 2021. My teď samozřejmě vyhodnocujeme náklady, které by to sebou neslo, ale také výhody, které by to sebou neslo. Ty se pojí například s harmonizací eh, toho celkového finančního nařízení a také programovacího postupu, také ve vztahu k parlamentu. To je rozhodně jeden pozitivní aspekt toho, kdyby se to dostalo do rozpočtu. ale můžeme očekávat i problémy, protože EDF je tedy mezivládní nástroj, který je financován eh, příspěvky ze strany i členských států. Ale podíl těch příspěvků není stejný jako jejich podíl, který přispívají třeba do eh, rozpočtu. Takže by se mohlo stát, že ve chvíli, kdy EDF se dostane do rozpočtu, eh, členské, některé členské státy by potom museli platit více, eh, tedy kombinovaně do rozpočtu, než platí dnes. Naopak jiné státy vyplatily méně. Ale v tuto chvíli nemáme přesný výpočet toho, co by to tedy konkrétně znamenalo pro platby eh, členských států do rozpočtu. ve chvíli, kdyby se do něj zakomponovalo i EDF. K těm takzvaným business centers zakládání těchto center bylo součástí eh, takové společné iniciativy Rady, Komise a parlamentu Zase tady šlo o uplatňování eh, finančních nástrojů a umožnilo nám to takto udělat novou rozpočtovou položku. která takto vznikla pro některé partnerské země, zejména v Jižní Americe, ale také ve východní Asii. ten samotný nástroj byl tedy koncipován proto, aby to umožnil eh, tedy eh, zejména v Jižní Americe, v, v, eh, ve východní Asii, pokud tedy možno. A nastavení takzvané nějaké podpůrné organizace eh, pro, pro biznis ze strany Evropy a těchto center tedy. To většinou tedy jsme dělali v jihovýchodní Asii. Tam komise neposkytuje žádnou institu... takhle, komise neposkytuje žádnou institucionální pomoc těm centrum v, v Jižní Americe. Potom se to tedy umožnilo. Uh, ale v reálu komise zatím nikdy neposkytla pomoc těmto centrum v Jižní Americe. Jinak jsme si udělali externí vyhodnocení dvou těchto center v Číně a v Tajsku. Zase se tam ukázaly nějaké nedostatky, eh, formulovaly se doporučení a komise zase zajistí, že proběhne důsledné, zase následné řízení pro eh, implementaci v těchto centrech. Další centrum je například v Indii. Eh, partneři komise si tedy eh, zase věnují všem možnostem týkajícím se budoucnosti tohoto centra. <clears throat> Takže tady jde tedy o to, že fungování eh, těchto center v Číně například eh, by mohlo potom eh, pomoci posílit fungování ze strany všech partnerů. Tam samozřejmě potom by to mělo dopad na to, že odstraníme všechny zjištěné nedostatky do budoucna a podobně. A opravdová přidaná hodnota eh, tohoto centra, to ještě teprve se musí ukázat. To vyhodnotíme tedy až v budoucnu. Nejsem si vědom, že by existoval nějaký seznam těch partnerů, ale že bychom to tady měli, ale určitě vám to brzy můžeme poskytnout. Mnohokrát děkuji a ještě jednou na závěr paní zpravodajka. Vzhledem tomu, že máme na programu ještě další věci, tak chci říci, že pracujeme na návrhu usnesení, na pracovním dokumentu a zorganizuji setkání se stínovými zpravodaji na začátku ledna. Jsem velice ráda, že všichni stínoví zpravodajové mají zájem o spolupráci na na tomto absolutoriu a pokud máte nějaké další otázky, pošlete, pošlete mě nebo sekretariátu a pak se spojíme s komisí a s účetním eh, dvorem. Děkuji za spolupráci, paní Lamark. Díky. Tím jsme se dostali eh, ke konci eh, v této věci. Pane komisaři, pane generální řediteli, děkuji vám mnohokrát, že jste přišli a určitě vás nespustíme z očí. Každopádně už vám teď blahopřejeme hodně do nového roku. Jsme teď tak trochu pod časovým tlakem, protože se musíme eh, pustit teď do té zprávy o eh, víně, respektive eh, zvláštní zprávy o podpoře mm, vinného trhu. A nejdříve tady pan Kinšt nám představí tu zprávu účetního dvora. Děkuji vám, že vám mohu představit eh, závěry té zvláštní zprávy a také rád bych eh, poblahopřál a eh, paní zpravodajce Dlamajové ke skvělému pracovnímu dokumentu, který zpracoval k této zprávě. Evropské vinařství čelí stále větší konkurenci od 80. let. Tohleto vlastně vedlo k eh, strukturálnímu eh, přebytu eh, v přebytku ve víně a ke státě konkurenceschopnosti vůči vínům z nížku EU. Z těchto okolností v roce 2008 Rada zavedla konkrétní reformu vinařství, vinařského sektoru. Jehož cílem mělo být zvýšit konkurenceschopnost producentů vína a vyvážit nabídku a poptávku, jelikož ta opatření byla již skonstatována v roce 2012, tak to zvláštní zpráva se zabývá dalším cílem té zprávy a sice zvýšením konkurenceschopnosti evropských vín. Abych to řekl jednoduše, Evropská unie chce dosáhnout tohoto cíle podporou investice, investic do výroby vína, jako jsou Eh, do, do výroby a prostřednictvím propagačních akcí mimo EU, jako jsou akci, akce PR, eh, účast na veletrzích výstavách a tak dále. Eh, v letech 2009 až 2013 evropský rozpočet vydaný na investice a propagaci byl 518 a 582 milionů eur pro jednotlivé ty otázky. Kort, dvůr se zabýval 113 projekty financovanými v letech 2008 až 11, až 37 jsme navštívili na místě. Eh, teď, eh, co zjistil dvůr k eh, té investiční podpoře. Tato investiční podpora se týká v zásadě stejných eh, cílů a typu investic, které jsou k dispozici eh, producentům vín eh, podle Fondu rozvoje venkova. Tady dvůr nevidí, proč bylo třeba dodatečně investovat do vinařství. Žádná studie toto nepodkládá, toto rozhodnutí. Má to několik negativních důsledků. Například, pokud vzhledem k tomu, že investiční podpora běžela ze dvou zdrojů, tak členské státy musely eh, eh, stanovit hranici pro typy investic, které se budou eh, v Eh, financovat z každého toho zdroje, aby se nefinancovali dvakrát. To eh, odložilo ty investice kolikrát eh, až o tři roky v Itálii a ve Španělsku. A proto v době auditu tyto členské státy nevyužily podstatnou část toho disponibilního rozpočtu. Dalším negativním důsledkem koexistence podobných investičních opatření v rámci dvou různých schémat je to, že hodnocení výsledku je nesmírně obtížné. 55% příjemců vybraných pro audit mělo eh, přínos, ne, měli, měli teda, tedy eh, eh, prospěch s obou. I když investice vedou ke zvýšení výkonnosti, není možné připsat jejich nárůst ke konkrétnímu opatření. Vzhledem k tomu, že ta dodatečná investiční podpora výrobcům vína nebyla jasně ospravedlněna od začátku, nelze, ji posoudit, nelze posoudit její efektivitu celkovou. Pokud je eh, podporu eh, propagaci evropských vín, bylo zjištěno, eh, že navzdory původně zamýšlené podpoře malých a středních podniků ve všech členských státech, kromě Rakousku, ta podpora byla také udělena velkým producentům vín, kteří měli už za sebou dlouhou vývozní tradici. Některé věci už jsou předkládány jednotlivým zemím lokálním partnerům. Eh, potřeba eh, evropských grantů těmto firm eh, je diskutabilní. Přímá taková pomoc vlastně vede k tomu, že ty podniky sníží své vlastní výdaje na vlastní propagaci a v proto eh, dvůr má za to, že toto akorát vede ke konsolidaci přítomnosti na trhu, což eh, musí být eh, trvalá náplň činnosti podniku. Jinými slovy, příspěvek EU se stává částečnou dotazí pro provozní náklady firm. To potvrzuje i to, že si tito Eh, velcí příjemci žádají neustále pomoc rok za rokem pro stejné eh, země, propagaci ve stejných zemích. Eh, my jsme navštívili pět zemí, kde evropské prostředky navštívili, tedy nahradili zásadní mm, předchozí, eh, zásadní část předchozích nákladů, místo toho, aby se celkově navýšily eh, ty náklady na propagaci. To lze vysvětlit eh, tím, že ten rozpočet byl mnohem vyšší než skutečná poptávka a proto nebyly žádné stimuly pro to, aby to členské státy řádně vybíraly. Navzdory tomu, že bylo problém úplně utratit ten rozpočet, propagační akce na lety 2014-18 eh, eh, se rozpočtově navýšily, i když se eh, nikde analyticky neprokázala potřeba toto zvýšit. A proto těch vyplýtvaných prostředků může být ještě mnohem víc v nadcházejícím programem období. Dále jsou tady věci, které se týkají kontroly způsobilosti těch podporovaných propagačních akcí. Ty akce probíhají mimo EU, to znamená, že míst, kontroly na místě jsou drahé a je proto pochopitelné, že všechny členské státy se spolehají na podkladovou dokumentaci zaslanou příjemci. Ale Eh, dvůr zjistil, že ve všech členských eh, státech, kromě Portugalska, eh, přeskoumávané faktury nevystěhovaly pod, dostatečně podrobně jednotlivé součásti té propagace a proto nebylo možné ověřit ty, nebo svázat ty konkrétní výdaje s konkrétními propagačními akcemi a to znamená, že je tady velké riziko nespůsobilých výdajů. Asi si eh, říkáte, jestli eh, tohle pomohlo eh, v evropským vínům zvýšit podíl na trhu. Na jednu stranu v letech 2009 až 2012 export vína do třetích zemí se zvýšil o 64%, to je podstatně. Ale toto bylo dáno především omezeným počtem zemí, eh, jako je Čína, které eh, začaly eh, už hodně pít víno v roce 2007, nebo se zvyšovat ten, tu spotřebu v roce 2007, než se zahájila ta podpora. Pokud je o absolutní podíl, tak EU27 ztratila podíl na trhu v těch třetích zemích, kde se ta propagace dělala hlavně. A také víme, že propagace exportu evropských vín, jako jsou stolní vína, bez eh, označení eh, v druhu, eh, bez označení odrůdy, se tady prováděly a to znamená, že to má mimochodem řadu příležitostních efektů. Aby bylo možné eh, odstranit ty slabos, eh, ty, eh, ta slabá místa, tak dvůr přišel s několika za doporučeními a já je nebudu opakovat, protože určitě jsou, jsou ve zprávě paní Babajové. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane Kinšte. Ehm, tady jste zmínil dvojí, finance, dvojí financování a další problémy. Každopádně já teď předám slovo Martině. Prosím, Martina Labajová má slovo. Madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu Kinštovi. Eh, bylo skvělé s vámi spolupracovat. Eh, také bylo dobré spolupracovat na tomto tématu, jako je podpora vína. Myslím si, že všichni rádi, máme rádi víno, takže, do, takže je chceme určitě podpořit, jak nejvíc je možné. já jsem eh, vnímala trošku kriticky některé, eh, některé ty otázky, eh, které byly, tedy i ta zjištění z účetního dvora. V přístupu EU e jde v podstatě o jakési vyvážení přirozeně se vyvíjejícího trhu a nějakých nástrojů. Takže tady v podstatě jde o stanovení priorit, tak aby to bylo co nejvýhodnější pro občany. Uh, Eh, co se týče podpory konkurenceschopnosti vína, tak jsme si vybrali nástroje eh, pro podporu velmi tradičního evropského produktu, což je samozřejmě více než jenom eh, produkt. Já pocházím, ještě předesílám, že pocházím země, která primárně produkuje a konzumuje pivo, nikoli víno. Ale je to tedy samozřejmě i otázka Eh, regionálního vývoje a, a soudržnosti a taky samozřejmě konkurence, konkurenceschopného prostředí. Eh, je to důležité nejenom na místní a regionální úrovni, po celé evropské úrovni. Je to samozřejmě důležitá otázka vývozu. Mm, takže podpora konkurenceschopnosti vína, evropského vína, eh, je smysluplná pouze pokud odpovíme tři otázky sice kdo, jak a komu. Takže proč? Eh, v, v Evropě, takže první otázka, eh, ta proč. Eh, máme nadbytek produkce vína v Evropě. Tady v podstatě jde o to, abychom se zaměřili na globální spotřebitelské trhy, kde ale je velmi tvrdá konkurence z celé řady dalších zemí. A takže tady jde o nějaké podpůrné marketingové strategie, jde samozřejmě také o výzkum trhu, degustace a podobně. A potom také zlepšování infrastruktury a metod které jsou potom kofinancovány z evropských rozpočtových zdrojů. Další důležitá otázka je jak a komu. E, ta podpora by se mohla poskytovat zejména e, těm e, producentům, kde, eh, kteří jsou v regionech, kde, je prostě nějaké, kde jsou nějaké eh, problémy trhu kde dochází k nějakému selhání trhu. Nesmíme také zapomínat, že eh, dostat se na trh je také otázka překonání nejrůznějších bariér a podobně. Tak si musíme říci, že ti, kteří by z toho nejvíce mohli týt, jsou malé a střední podniky a zejména tedy v nějakých nerozvinutých oblastech. Eh, protože eh, pro ty je opravdu těžké eh, vstoupit na třetí trhy, takže ti by určitě profitovali z toho, že by dostali podporu pro propagaci svých produktů a podobně. Takže já ve svých doporučeních se zaměřuji na podobné věci jako účetní dvůr. A já tedy navrhuji následující. I do eh, té zprávy o absolutoriu komise. Takže za prvé chci říci, že komise by měla periodicky monitorovat využívání těch prostředků, měla by trvat na tom, že ty investice se zaměří konkrétně na výsledky, na podnikání a musíme se také poučovat z takzvané best practice, těch nejlepších postupů, protože to opravdu nevyužíváme dostatečně. A když hovořím tedy o tom zaměření na podnikatelská opatření a výsledky, tak mě, pro mě není důležité, jestli hovoříme o šesti tisících výrobcích vína, kteří navštívili Čínu pro nějakou, na, na nějakou výstavu. Mně jde o to, jestli třeba stovka z nich nyní vyváží do Číny, potom, kdy využili nějaká takováto opatření. Tomu říkám tedy eh, eh, opatření zaměřující se na výsledky. Eh, Eh, další eh, problematická oblast je, proč se nepodařilo přilákat více malých a středních podniků, které by využili eh, tato opatření. Možná bychom měli revidovat třeba míru kofinancování, tak aby to bylo výhodné pro malé a střední podniky. A aby to tedy pro ně bylo jednodušší, zejména pro ty, pro ty z nich, kteří mají opravdu omezené kapacity, administrativní kapacity Eh, tyhle ty nástroje prostě potřebujeme proto, abychom eh, také ze strany komise byli schopni vyhodnotit míru pokroku eh, a jaké konkrétní dopady to tedy měly na, na hospodářskou soutěž a na schopnost evropských producentů vína? Já také naprosto souhlasím s tím, že dodatečné náklady eh, pro nějaké implementující orgány a podobně je potřeba zdůvodnit a musíme to omezit nějakým procentem eh, celkových nákladů, celkové ceny. také musíme mít eh, jakýsi dobrý mix v oblasti politiky mezi investicemi a propagací Eh, zejména tedy co se týče to, té propagace, tak příjemci by měli prokázat eh, skutečnou potřebu eh, pomoci ze strany EU. Normální provozní náklady bychom určitě financovat neměli. A konečně naprosto podporuji doporučení účetního dvora, že komise by měla analyzovat, jak ten rozpočet pro léta 2014 až 2018 odpovídá vinařskému sektoru a měli by tedy přizpůsobit rozpočet tam, kde je to nutné. Najdete všechna toto doporučení v tom pracovním do- dokumentu, ráda o tom budu diskutovat a e, pokud máte nějaké připomínky, tak to tam ráda zapracuju, ale takhle, takhle jsme na to tedy pohlídli, pohlíželi. E, ještě jednou mnohokrát děkuji panu Kinštovi za spolupráci. Děkuji. Tři kolegové se hlásí o slovo. Trvám na tom, že budete hovořit dvě minuty, protože samozřejmě musíme dát potom prostor ještě komisi. Pan Mac Sedovský. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych poděkoval panu Kinčtovi z Evropského účetního dvora za zprávu i paní zpravodajce Martině Dlabajové za velmi dobrý pracovní dokument k vinnému sektoru. Jako milovník kvalitního vína bych si dovolil poznamenat, že evropský vinný sektor je nesmírně důležitý nejen z hlediska ekonomického, ale vytváří také skvělou reputaci evropskému zemědělství a dává do souvislosti Evropu a pojem kvality. Nedávno jsem četl článek v magazínu Times, který poukazoval na nový fenomén toho, že evropské vinice jsou skupovány bohatými čínskými podnikateli. Dochází k tomu v důsledku, že mnoho evropských potažmo francouzských zemědělců již nepovažuje tuto oblast za perspektivní a bojí se investovat. V Číně naopak pomalu roste obliba vína a francouzské vinice v čínských rukou vedou k lepšímu dovozu vín do Číny. Mnoho znalců se ale obává poklesu kvality vín, pod, který pod francouzskou etiketou nemusí mít francouzského majitele. A o tom je celá diskuze. Otázkou tedy je, co to znamená pro Evropskou unii. Je to pouze jeden z ekonomických trendů, nebo jde o ohrožení značky Evropy? Tento finanční nástroj, který byl speciálně vyvinut na podporu sektoru vinařství, ať se značně překrývá s programem na rozvoj venkova, by tedy měl nějakým způsobem reflektovat tento, vý, tento vývoj. A my se musíme ptát, zda to skutečně dělá. Evropský účetní dvůr nenalezl žádné podklady pro to, aby tento finanční nástroj vůbec existoval. A nenal, ale nalezl mnoho chyb v designu a implementaci. Je tedy opravdu potřeba a nyní se obracím... Omlouvám se, musím vás přerušit. Další kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat ještě jednou naší zpravodajce paní Dlabajové a také účetnímu dvoru za velice pečlivou analýzu této části podpory. Musíme vzít v potaz, eh, že to je eh, období roku 2009, což bylo krizové období, kde například ve Španělsku došlo k obrovskému propadu, pokud jde o domácí poptávku a tak bylo potřeba eh, pomoci tomuto sektoru. Dále je třeba říci, pokud jde o režim podpory, ať už jde o propagační opatření či investiční opatření. Musíme vzít v potaz především ten obrovský poptaz, popta, pokles poptávky a bylo potřeba zajistit jakousi normalizaci tohoto trhu v Evropě. Tudíž je potřeba vnímat eh, tato opatření v této eh, časové souvislosti. Je třeba si uvědomit, že v řadě zemí fungují velice malé podniky, často jsou to eh, podniky družstevní eh, struktury a eh, těm se nedařilo zvláště špatně, takže například ve Španělsku nejde právě tolik o obrovské podniky, ale o pomoc, finanční pomoc pro malé, malé podniky, malá vinařství, která se snaží přežít a vypořádat se na tomto globalizovaném trhu. Takže já si myslím, že je potřeba je z evropské úrovně eh, podpořit. Samozřejmě, že to děláme tedy, ano, ale myslím, že bychom v tom měli pokračovat, protože konkurence je globální a mm, Navíc jsou tady jiná odvětví, která jsou velice silně podporována a ve Spojených státech, paní předsedkyně přerušuje, ale já jsem nevyužila předtím tolik eh, času, paní předsedkyně, když jsem mluvila dříve, já bych chtěla tady dokoncit, dokončit. Já myslím, že všichni poslanci máme možnost se jak se vyjádřit a že by se to mělo počítat, kolik jsme mluvili už dříve. Děkuji, paní předsedkyně, mě dvě minuty postačí eh, Eh, my jsme eh, naučili také nory před nějakou dobou eh, nauči, pít víno a Teď kolikrát se vyváží víno, které já bych doma nepoužíval třeba ani jako ocet. No, ale to je jedno. Teď tady hovoříme o tom, že tedy peníze se dostávají do nějakého sektoru a nikdo neví, co se s tím děje. Víno je pochutina, řekněme, patří k naší tradici a nyní se tedy objevují producenty i v, či, producenti i v Číně, kteří s tím konkurují. A nám jde teď, eh, tam jde teď o to, co tady vlastně podporujeme, o co nám jde. Eh, dáváme pomoc tomu, abychom tedy eh, spolu do, mohli poskytovat nějaké produkty na trh. Určitě nechceme podporovat nějaké velké podnikatele, jde nám tady spíše o ty malé družstevní podniky a podobně. Každopádně podporovat velké podniky si nemůžeme vůbec dovolit, i co se týče situace evropského rozpočtu. Děkuji. Generální ředitel, prosím, z komise. Děkuji vám všem, děkuji také pan, paní Dlabajové, panu Kinčtovi za jejich úvodní proje, projevy. Já bych na úvod řekl, že vítáme to, že jak ve zprávě účetního dvora, tak ve zprávě paní Dlabajové se poukazuje na to, že vinařský sektor prošel úspěšnou reformou, tedy eh, z doby, kdy docházelo k obrovským eh, nadbytkům. Dnes už jsme dosáhli, řekněme, rovnováhy a dokonce eh, jsme schopni ušetřit obrovské finanční prostředky tím, že jsme se rozloučili s některými eh, zastaralými eh, mechanismy, i co se týče marketingu a propagace. Musíte ale tyhle ty věci také vnímat společně eh, i s těmi věcmi, které jsou, zmí, které jsou popisovány v té zprávě. To je prostě součást jakéhosi balíčku, přístupu. My jsme se rozhodli ty programy dokonce nejenom potvrdit, ale také rozšířit. Takže nyní máme tedy programy od roku 2014 až do roku 2018 a jsme přesvědčeni o tom, že hrají svoji roli, že jsou důležité. Že ačkoliv tedy ta situace na vinařském trhu v Evropě eh, je teď pozitivní, ve světě je, panuje obrovská konkurence a je tedy potřeba s tím eh, něco udělat. To znamená, je potřeba pomoci našemu sektoru, aby se vyrovnali s um, konkurencí eh, jiných eh, producentů na celosvětovém trhu. Takže tady, tady do, eh, existují různé dotace, je tady, tady například otázka zelené sklizně a, a podobně, celá řada nástrojů, které používáme. vítáme zprávu účetního dvora. Jenom bych rád řekl, co jsme udělali v reakci na tuto zprávu. Protože my jsme zareagovali. Prováděcí nařízení, které máme tedy nastaveno pro ty podpory, to je 555 z roku 2008, byl, toto prováděcí nařízení tedy bylo revidováno, bylo změněno a revidovali jsme naprosto zásadní věc, eh, kde dochází k možnému překrývání těchto eh, programů národní podpory v prvním pilíři eh, zemědělské politiky a také s programem rozvoje venkova v tom druhém. To není možné, tady není možné to překrývání a dvojí financování. Takže je to tedy v těch obou základních aktech a my jsme to tedy ještě jedno vyjasnili v těch prováděcích pravidlech. Je to tam tedy naprosto jasně řečeno, jak to mají zajišťovat členské státy. Já tedy dnes opravdu věřím, že v tuto chvíli neprobíhá dvojí eh, financování, dvojí vydávání eh, prostředků. Eh, také jsme změnili pravidla pro ty paušály. To také vzešlo z zprávy účetního dvora a také výběrová kritéria, tak abychom zajistili, že malé a střední podniky získají podporu, kterou potřebují, protože my to také chceme podpořit. V každém z těch národních programů je řečeno, že malé a střední podniky mají prioritu. Ale jak říkala paní Dlabajová, míry kofinancování jsou stejné. A to je tedy v tom základním aktu a v v rámci těchto eh, právních eh, vymezení jsme se snažili zatlačit na členské státy, aby eh, jaksi dávali přednost těm malým a středním podnikům spíše než velkým podnikům. Takže to je tedy to nařízení, které bylo změněno. A druhá věc, to ještě není vše. Procházíme celé to nařízení v rámci jakého, jakéhosi přepracování a znovu se na to podíváme v průběhu roku 2015 také se pracuje na ukazatelích, tak aby bylo možné vyhodnotit eh, celý dopad těch opatření. To všechno vzešlo tedy z té zprávy, jak vyhodnotíme výsledek, jak vyhodnotíme dopad těch eh, finančních prostředků, které zde byly vynaloženy. A my doufáme, že díky těm novým ukazatelům, které se dostanou toho nového nařízení v, roku, v roce 2015, se nám to podaří. A další bod. Eh, účetní dvůr hodně se zaměřoval na programy z let 2009 až 2013. Nyní pracujeme s novými programy, tedy 2014 až 2018. A vždycky, když hovoříme s členskými státy o těchto programech, tak eh, komise to nemusí formálně schvalovat, ale vždycky tedy s členskými státy hovoříme, máme své nástroje, máme také vliv na to, co dělají členské státy a vždycky zajišťujeme, že eh, všechny tyhle ty věc, věci členské státy berou vážně. A opravdu k tomu dochází. Znovu, pravidelně o tom diskutujeme na výborech, také probíhají audity. A na závěr bych chtěl říci, že jsme vydali takové vodítka, kde všechny tyhle ty prvky jsou konkrétně specifikovány. Tam jde třeba i o to, jaké, eh, co konkrétně je uznatelné pro evropskou podporu, Je tam také zase vymezen eh, eh, vymezená podpora rozvoje venkova na jedné straně a národní podpora na druhé straně. Ale konečně poslední bod. Využívají se ty finanční prostředky užitečně? To byla tedy otázka, která tady zazněla. To ale přece neplatí jenom pro tuhle tu oblast, to platí pro všechny eh, vynaložené prostředky daňových poplatníků co se týče tedy revidované, reformované společné zemědělské politiky, která byla schválena minulý rok v článku 110 takzvaného horizontálního nařízení, to je číslo 1306 eh, toho původního nařízení, tam vlastně jde o to, že komise musí uplatit nějaký nástroj pro vyhodnocování eh, a tedy v roce 2017 až 2018 musíme být v situaci, kdy budeme schopni měřit lépe než dnes dopad těch výdajů a to se nevztahuje pouze na víno, to je pro, pro celou eh, společnou zemědělskou politiku. Ale my se samozřejmě konkrétně podíváme i na tyto programy, tak abychom se mohli zamyslet nad jejich budoucností. To jsou takové dlouhodobější vyhlídky. Chtěla jsem to samozřejmě také zmínit, abyste viděli, že ne, nezanedbáváme tuhleto zásadní otázku. A um, samozřejmě mi kolegové i nadále rádi budou diskutovat o těch otázkách s účetním dvorem. Děkuji. Děkuji. Máme ještě nějaký čas s tlumočením až tedy do 12.45, takže pan Stechovský i paní Sender ještě dostanou slovo, prosím. Děkuji moc krát. Eh, odpověď komise mi dala víc eh, otázek, který jsem měl předtím, než eh, odpovědí. Já opravdu, uh, Inko, musím tady říct, že to je prostě naprosto zbytečné tady a koresponduje to tenhle ten program s tím, co tady kritizujeme prostě opakovaně. Uh, Evropská komise nezvládá finanční řízení projektů a implementaci. Já mám několik otázek, které jsem si připravil. Na komisi, na prvním místě, proč potřebuje speciálně vinný sektor extra financování v porovnání s ostatními zemědělskými oblastmi. Druhá otázka, která mě napadla, jak hodlá přetransformovat tento finanční nástroj tak, aby skutečně sloužil svému účelu. Třetí otázka, kterou jsem neslyšel odpověď, jak hodlá zabránit dvojímu financování, co jí vedlo Evropskou komisi k navýšení pe- peněz na propagaci na příští období, ač nikde není zdokumentováno, že je toto potřeba. Další věc, co hodlají členské státy dělat ve vzdělávání a správné implementaci tohoto programu, aby nedocházelo k tomu, že si například někdo koupí VIP lístky na tenis z peněz evropských poplatníků, nebo další otázka, jak je možné, že se pravidla pro členské státy neustále mění. A pane Kinčte, jedn, dvě otázky si dovolím na vás a chtěl bych znát vaši odpověď. Je podle vás vůbec tento nástroj uh, Není tento nástroj zbytečný, nebo by šel nějakou vhodnou reformou uh, přetransformovat a dosáhnout tak pozitivní změny? A druhá otázka, Eh, vrátíte se k detailnímu auditu tohoto finančního nástroje i do budoucna? Děkuji za odpověď. Další přihlášky nemáme, takže pan Kaute. Thank you very much. Uh... Děkuji. Ta podpora je tady proto, protože je v nařízení, které si zákonodárce schválil a to je odpověď, kterou vám mohu dát. Uh, jak už jsem říkal, bylo to potvrzeno eh, v prosinci roku 2013, program byl rozšířen. A z tohoto důvodu tady také sedím a tento program obhajuji. Není to můj nápad, je to rozhodnutí zákonodárce. Druhá věc, programy provádí členské státy, v Evropská komise. Jsou to tedy členské státy, které o programech rozhodují eh, s tím, že jsou tady stanovená Evropskou unii a její legislativou určitá omezení. A my pracujeme právě na tomto základu. Pokud jde o to dvojité financování, já myslím, že na to už jsem odpovídal. Pokud jde o propagaci, kolik peněz dáváme na propagaci, to není naše rozhodnutí. Ta částka na propagaci eh, se rozhoduje eh, členskými státy. O tom rozhodují členské státy. Takové je pravidlo. Pokud jde o VIP eh, stupenky, tak to už je odstraněno, to jsme stopli. Pokud jde o úhradu, tak tam musí být na eh, základě skutečných eh, prokázaných dokladů a je tam paušální částka maximum 4%. To znamená, tato zneužívání, jako tomu bylo dříve, ta už nejsou nyní možná. Děkuji. Pan Kinšt, děkuji. Já bych také chtěl zareagovat na otázku pana Zdechovského a možná také některých eh, dalších poslanců. V zásadě nejsme proti této uh, uh, podpoře podle SOT nebo v rámci eh, SOT, takže podporujeme takovéto propagační opatření. Pokud jde o investice, tak zde se ptáme, proč by paralelně mělo toto existovat a zároveň výdaje na podporu rozvoje venkova. Takže když se zeptáte, jaký je celkový cíl SOT pro eh, vína, tak to je konkurenceschopnost. A když se zeptáte, jaký je eh, hlavní cíl první osy programu rozvoje venkova je to opět konkurenceschopnost. Když se podíváte na eh, část Jedna naší zprávy, tam citujeme nařízení a cíle jednotlivých opatření v, v, u rozvoje venkova, opatření 1 až 2, modernizace a USOT. Vlastně se to všechno shoduje, ty cíle, takže existence těchto dvou paralelních systémů má jako sekundární efekt právě tu otázku vymezování. A je velice dobře, že určité vymezení existuje, abychom se vyhli dvojímu financování, ale my v naší zprávě ukazujeme, že to způsobuje způsobuje celou řadu problémů, hlavně u dvou členských států, u Španělska a Itálie, což jsou členské státy, které mají určité, určitou regionální strukturu a spolehají na financování tohoto programu, z tohoto programu na 2-3 roky. Španělsko je zvláštní eh, případ, eh, kdy byl jenom jeden eh, jeden projekt, na který se pak vydalo pouze promile rozpočtu pokud jde o propagaci, tak e, opět nejsme e, v zásadě proti, ale je tam obrovská neefektivnost, pokud jde o provádění těchto propagačních opatření. Je tam ten efekt mrtvé váhy, financování firm, které e, financovány byt neměly. Jsme kritičtí, pokud jde o té stále se opakující každoroční možnosti požádat si žádost, což v podstatě znamená, že automaticky firmy vědí, že dostanou podporu, což ukazuje, že také e, jsou peníze potom částečně věnované na hrazení provozních nákladů. Takže abych to uzavřel. Pokud komise bude e, se řídit tím, co říká paní Dlabojová, tak si myslím, že by to bylo vynikající, protože její doporučení je velice správné Eh, zejména v situaci, kdy v roce 2013 až 2018 peníze na propagaci i investice jsou zdvojnásobeny, takže to riziko neúčinnosti a neefektivity je ještě vyšší. Jeden příklad i s tím omezeným rozpočtem na minulé období, například eh, ve dvou ze tří největších členských států všechny žádosti v rámci projektu byly považovány za způsobilé, byly financovány, ať už byly požád, podány malými či velkými podniky, vůbec se to nerozlišovalo. A pokud jde o druhou, o druhou otázku pana Zdechovského, ano, provedeme následné posouzení jako obvykle, takže se k této věci vrátíme, řekněme v roce 2016 či 17 a posléze budeme váš výbor samozřejmě informovat o našich zjištěních, tak jak to děláme vždy ve formě těchto zvláštních zpráv. Děkuji nyní paní Ayala Sender, děkuji paní předsedkyně, děkuji za tuto dodatečnou možnost. Eh, já eh, si myslím, eh, že paní Luling, jak víte, tak předsedala interskupině pro alkoholické nápoje a pro víno, ačkoliv tato meziskupina se soustředila spíše na alkoholické nápoje, ale každopádně to je možnost, jak posilovat eh, tuto oblast, protože pro zemědělce je samozřejmě eh, velice důležité získat nějakou podporu, protože situace, v níž se ocitají, je často velice eh, dramatická. Pokud jde tedy o to, zda by se podpora měla poskytovat či neměla poskytovat u konkrétních projektu, tak to už záleží samozřejmě na dalších implikacích eh, a souvislostech kulturních, eh, společenských, eh, ale souvisí to také s tou obrovskou mm, konkurencí na globálním trhu. A otázka mm, toho, zda jsou nejkvalitnější naše výrobky oproti jiným výrobkům. Já si myslím, že to je otázka poptávky ať už jde o víno francouzské, španělské či české, protože i v Čechách se vyrábí víno, to je víno kvalitní a můžeme to srovnat s kvalitními projekt, produkty v automobilovém průmyslu, jako jsou dobrá německá auta, Mercedes a i ty se prodávají v Číně, protože jsou to dobrá auta. Takže si myslím, že eh, i na základě té kvality se doufejme budou prodávat naše produkty eh, v zahraničí. Myslím si, že vínu bychom se měli věnovat stejně, jako se věnujeme například podpoře eh, evropských aut nebo evropských eh, letadel. Myslím si, že ten přístup tady musí být eh, rovný, není žádný důvod, proč bychom víno měli stavět do nějaké druhořadé pozice a tím odsouvat do této pozice evropské zemědělce. Navíc tady v zemědělství jsou jiné projekty, které by se zasluhovaly přehodnocení, jako je například podpora cukru a tak dále. Takže já bych byla ráda, abychom byli důslední, abychom neházeli tady kamenem eh, po jižanských eh, výrobcích, eh, protože v některých zemích jsou to klíčové produkty a nemyslím si, že by třeba na severu Evropy tyto produkty nebyly důležité. Tak já doufám, že i pan eh, Kinst přijde na chuť eh, evropskému eh, vínu, protože my jsme schopni vyprodukovat skutečně vynikající kvalitu v konkurenci celého světa který s náma samozřejmě velice ostře konkuruje, ať už je to Latinská Amerika, ale samozřejmě pomalu a jistě se projevuje také konkurence Číny. Děkuji. Uh, interpretation, thank you very much, but I need to, I have the feeling that we need to go. Děkuji mnohokrát tlumočníku. Mám pocit, že ještě potřebujeme pokračovat asi pět minut a to už bude v angličtině. I did not hear anything about that uh, anybody uh, watered down the Spanish wine. That's why I think we should uh, discuss the difficult matter in a, in a, in a